Hi. Good morning. Dobré jitro. Budu hovořit portugalsky. Vamos começar a nossa reunião. Eu peço que se possa... Dobrý den všem. Eh, zahájíme naše zasedání. Prosím, posaďte se. První bod našeho pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. objevil se zde pozměňovací návrh k pořadu jednání, týká se to bodu 15. Což je zpráva delegace výboru pro zaměstnanost a sociální věci do Aten. A objevila se žádost odsunout tento bod na 17.12. na další zasedání. Pokud nejste proti, tak můžeme přijmout pořad jednání tak, jak byl pozměněn. Dostáváme se k druhému bodu pořadu jednání a to je sdělení předsedkyně. A já to sdělení přečtu anglicky, protože to pro mě snaží, protože poznámky mám v angličtině. Takže první je bod A, korrigendum přijetí textu o ISF. E, nařízení o ISF e, přijaté, e, bylo přijaté na listopadové plenárce neobsahuje opravy lingvistické, takže korrigendum bude rozdáno členům tak, aby mohlo eh, být eh, vzato v úvahu na prosincové plenárce na základě jednacího řádu. Pokud nebudou námitky do konce schůze, korrigendum bude považováno za schválené a bude předložené eh, plenárce. Uh, the point B is... Bod B se týká Eh, tlumočení využitého eh, tlumočení žádné nahlášené nebylo. Eh, co se týče elektronických schůzí a web streamingu, jako obvykle jsou tyto schůze k dispozici elektronicky a schůze bude tedy vysílaná po internetu. A nyní budeme hovořit o bodu 3 a vracím se do portugalštiny. U bodu 3 se jedná o situaci v oblasti dodržování základních práv Evropské unii v roce 2012. Naším zpravodajem je zde Adam Kosa a tím to bych mu dala slovo tak aby nám mohl něco k této problematice říci a hlavně, aby nám něco řekl ke kompromisům a k pozměňovacím návrhům, které máme projednat. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy... Dobrý den, vážení kolegové. Já si myslím, že naše spolupráce byla zcela příkladná Docházelo samozřejmě k určitým rozporům mezi námi, ale podařilo se nám dosáhnout eh, výborné schody eh, v rámci kompromisních řešení. Dva kompromisní návrhy tedy byly eh, redigovány a předloženy, protože se nepodařilo všechno zahrnout do jediného. Takže máme kompromisní návrhy A a B. Co se týče kompromisního návrhu A, Omlouvám se, musím to najít. Paní Sipel a Lambert předložili pozměňovací návrhy, které jsme tady jaksi schrnuli a kompromisní návrh získal podporu obou předkladatelů. Takže jsme se dohodli na textu, který je pak v souladu se zbytkem textu. A co se týče kompromisního návrhu B, postupovali jsme stejně. A mm, ovšem rád bych upozornil na dvě problematické otázky. Některé pozměňovací návrhy moje frakce nepodporuje. To samozřejmě má, na to má každý právo a moje politická strana taktéž. Nicméně existují postupy, s nimiž já nemohu souhlasit. O co jde? Jde o postup, který zahájila předsedkyně našeho výboru a je třeba si uvědomit, že my máme určitý základní výchozí text, který jsem předložil před dvěma měsíci a minulý týden jsem byl informován naší předsedkyní, že jeden z odstavců tohoto výchozího textu je vypuštěn, protože nespadá do kompetence výboru pro zaměstnanost. Já Nespochybňuji jaksi kompetentnost předsedkyně v této věci, ale prostě nerozumím tomu, proč až v této fázi celé procedury předkládá tuto iniciativu. Takže podařilo se nám dosáhnout, myslím, dobrého kompromisu a dokonce hlasování eh, jsem přesvědčený, že se budeme moci shodnout na takovém znění, které dá komisi příslušnému výboru, tedy eh, Libe, eh, jaksi jasný, jasný směr a jasné stanovisko. Rád bych připomněl kolegům, že tento Text se eh, týká základních práv z v EU z roku 2012 a eh, občané a tam ty, a je velice důležité, aby práva v, v oblasti sociální byly také řešena a Eh, abychom samozřejmě respektovali základní legislativu a myslím, že toto je na to dobrá reakce. Já vám děkuji za pozornost a čekám vaše připomínky. Obrigada, senhor Costa. Eh, děkuji panu Kosovi. Už se zda někdo hlásí o slovo, to je paní Zipl. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mohu být stručná. My už jsme na posledním zasedání poukazovali na to, že v podstatě nejsou žádné větší problémy s touto zprávou a můžeme souhlasit s těmi kompromisy, dosáhli jsme zde dobrého výsledku. A domnívám se také, že je důležité zabývat se otázkami základních práv a zvláště základními právy pracujících Myslím, že se nám zde podařila dobrá zpráva na různých místech. Jsou takové záležitosti, na které lze pohlížet různě. Nicméně kompromisy, které byly vypracovány ve vzájemné spolupráci, znamenají dobrý výsledek. Bohužel se musím omluvit, že nebudu na hlasování, protože musím prezentovat zprávu na jiném výboru, ale jsem přesvědčená, že zpráva získá dobrou většinu. Děkuji. Děkuji, paní Zipo. A není další. Tänan, proua juhataja. Kõigepealt tahaks tänada raportööri härra Koosat tehtud töö eest. Ega see kerge... Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala panu Kosovi za jeho práci. Byl eh, mnohokrát k dispozici k diskuzi, k jednotlivých otázek a já jsem za to vděčná. Děkuji mu za to. Pokud je o stanovisko našeho výboru ke zprávě o základních právech, tak eh, původní návrh neobsahoval až tolik našich eh, vkladů. Zpráva výboru Libé Mm, ta byla vlastně pokryta úplně, nebo zasahovala, byla úplnější, ale eh, v tom původním návrhu nebyly až tak reflektovány příspěvky mě a některých ostatních z našeho výboru. Eh, většina pozměňovacích návrhů a kompromisních návrhů byla tohoto charakteru, ale byla vyřešena. Přesto stále eh, ještě jsou některé otázky problematické, například nemůžeme podpořit pozměňovací návrh číslo 17. Není to tak, že by za ty problémy některých zemí odpovídala trojka. Pokud o číslo 11 a 12, tady se chceme zdržet hlasování, protože si nemyslíme, že by tyto pozměňovací návrhy zapadaly eh, do zbytku textu. Platí to tedy pro jedenáctku a dvanáctku. Myslíme si, že eh, tyto pozměňovací návrhy jsou naformulovány vágně, nejsou dostatečně konkrétní. Pak eh, číslo 20, Tady bychom chtěli eh, oddělené hlasování. Nicméně nemáme žádné zásadní problémy s tímto dokumentem a ještě jednou bych chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji za vynikající práci a, a skupina ALDE podpoří tuto zprávu. Obrigada, senhora Ovid. Uh, eh, quer perguntar agora ao representante da Děkuji. A nyní poprosím zástupce komise. Chcete se vyjádřit k této zprávě? Eh, sendo Nikoliv? Eh, dobře. Pan zpravodaj, chcete něco doplnit? Köszönöm a kollégák észrevételeit. Maga... Děkuji za všechny připomínky. Já jsem také toho názoru, že tam ten cíl byl stejný, ale my jsme se k tomu vlastně jsme k tomu cíli přistoupili jiným způsobem. Já jsem odvedl svou práci v duchu Evropské charty eh, a listiny základních práv ale bral jsem také v úvahu ehm, jaksi procedury v výboru LIBE. Co se týče pozměňovacího návrhu 17, moje frakce jej nepodporuje a také nepodpoříme pozměňovací návrh 22. Co se týče ostatních Eh, pozměňovacích návrhů, ty podporujeme a myslím si, že opravdu z toho bude dobrý text. A na závěr bych chtěl říci, co se týče postupu paní předsedkyně, já jsem se snažil od začátku nějak rozhodnout, protože jestliže už máme stanovisko o různých pozměňovacích návrzích, tak nám to pak usnadňuje práci. Děkuji. Ehm, obrigado. Paní předsedkyně, děkuji. Ještě jednou děkuji panu zpravodaji. Hlasování v našem výboru proběhne dnes a ve výboru Libé by se mělo hlasovat buď 16. nebo 17. prosince a předpokládáme, že se zpráva dostane na plenární zasedání v lednu, kde se o ní bude hlasovat. Ok. Uh, tenho informação que a relatora do próximo uh, Teď mi právě sdělili, že paní zpravodajka k bodu číslo 4 právě jedná s radou o respektive ve zprávě o jednání s radou o uspořádání eh, eh, průzkumu formou sondáže o pracovní síle ještě nedorazila. A nebo přece jenom? Ne, právě, právě přišla. No, she's not here. She's not here. Um... <laughs> Eh, Omlouvám se. Nakonec eh, ta původní zpráva je pravdivá, paní zpravodajka tady není. Uděláme si tříminutovou přestávku a počkáme na paní zpravodajku. Vážení kolegové, je 9.33, takže máme tři minuty spoždění, za což se omlouvám, ale poprosím vás, abyste se usadili a navrhuji, že začneme hlasovat. Takže začneme bodem 5. Hlasujeme o e, zprávě z vlastní iniciativy, o sociální ochraně pro všechny, včetně osob samostatně vydělečně činných. Je to zpráva, eh, jejíž zpravodajkou je Vilja Blinkevičuté a my jsme měli přijmout stanovisko pro výbor, měli jsme získat stanovisko výboru eh, pro práva žen. A co se týče... Máte všichni hlasovací karty? Ano, pan Bonio? We just have um, on, on the... Na, seznamu hlas, na hlasovacím seznamu ALDE máme, jsou nějaké kompromisní návrhy, které nepodporujeme, takže jenom abyste toto měla napad v patrnosti a my jsme ještě v noci jednali, takže celá řada těch kompromisů mají naše jméno a neměli by mít naše jméno tam na, mezi těmi, kdo to podporují. Ale a jenom, abyste to víc věděli, abyste to věděla. Uh, Chcete si, které jsou to ty pozměňovací návrhy, které nepodporujete, nebo chcete, abych se vás po každé psala, ptala? Ne, ne, nemusíte se mě po každé ptát, je to H, G, S, V a I, I, nebo A, A. D, H, G, S, V, a, a, a takže, takže pokud řeknu, že kompromis podporujete, tak se pletu. Dobrá. Pozměňovací návrh 35, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Tak hned budeme hlasovat elektronicky pro kontrolu. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 35. Hlasujeme, prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. 13 pro, 14 proti, 3 se zdrželi, takže zamítnuto. Kompromis I, který předložili čtyři frakce, včetně liberálů, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Potom kompromis je, tří frakcí pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, FAM 6. bude pro? Spravodajka je pro. Nebo jste změnila názor? Dobrá. Takže spravodajka změnila názor, já to tady nemám napsané. Takže spravodajka je proti. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 7. Spravodajka je pro. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Schváleno pozměňovací návrh 42 odpadá. E, kompromis K, e, čtyři frakce pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis AB, čtyř frakcí, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Nyní pak odstavci 4, kompromisní návrh L, čtyř frakcí, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní návrh FAM 1, zpravodajka je pro, takže změnila názor, je proti. A takže kdo je pro? Proti. Drželi se zamítnuto. Ne, ne, ne, že ženy mění názor, to ne. FAM 3, kde pro? Proti, zdrželi se, schváleno kompromisní návrh M, čtyř frakcí, kde pro? Proti, zdrželi se. Schváleno kompromis N, čtyř frakcí pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. FAM 12, zpravodajka je pro, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. FAM 13, Spravodajka pro, kde pro, proti, zdrželi se, takže to si zkontrolujeme elektronicky, ale myslím, že to bylo zamítnuto. Je to tedy e, návrh FAM 13. Hlasovali všichni, končím hlasování. 15 pro, 16 proti, takže to opravdu bylo zamítnuto. Nikdo se nezdržel. FAM 14, Zpravodajka je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. FAM 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. FAM 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. FAM 18, zpravodajka je proti, kde je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, kompromis O, čtyř frakcí, kde je pro, proti, zdrželi se. Schváleno, kompromis P, čtyř frakcí, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno, potom FAM 8, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno, kompromis Q, čtyř frakcí, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno, kompromis o R, pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis S, čtyř frakcí pro, proti, zdrželi se schváleno a potom pozměňovací návrh 84 zpravodajky s ústním pozměňovacím návrhem Aldek. Je někdo proti pozměňovacímu návrhu ústnímu? Není. Takže hlasujeme, eh, kde je pro, proti, zdrželi se. Schváleno eh, tři pozměňovací návrhy eh, na vypuštění, to je 85, 86 a 87. Kdo je pro tyto návrhy proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh T, čtyř frakcí, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis U, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Dva pozměňovací návrhy 93 a 94 na vypuštění. Kdo je pro, tyto dva návrhy proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacích návrzích 93 a 94. Končím hlasování. 15 pro, 16 proti, návrh byl zamítnut. Ehm, návrh 95 odpadá a návrh 96 předložili dva kolegové ze zelených a s odděleným hlasováním eh, na návrh ALDE první část bez slov in the form of an EU protection flow, kde je pro, proti zdrželi se. Zkontrolujeme hlas, eh, elektronicky, hlasujeme o první části pozměňovacího návrhu číslo 96. Hm, končím hlasování. 19 pro, 12 proti, takže to bylo přijato. A nyní hlasujeme o druhé části, kde je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o druhé části pozměňovacího návrhu 96. Končím hlasování. 16 pro, 16 proti, zamítnuto. A nyní tři pozměňovací návrhy na vypuštění 97, 8 a 9, eh, které by bránili eh, kompromisu V, kde pro vypuštění článku 12 proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis V, tří frakcí, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, pozměňovací návrh 102, předložení dvěma poslanci, kde pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 102. Končím hlasování. 16 pro 16 proti, zamítnuto. Takže 103. Spravodajka je proti, kde je pro? Proti. Zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 103. Končím hlasování. 16 pro, 11 proti, 5 se zdrželo, takže návrh byl přijat. Díky těm, kteří se zdrželi. E, Návrh 104, kde je pro? Proti? Zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 104. Všichni hlasovali, končím hlasování. 19 pro, 13 proti. Návrh byl přijat velkou většinou. 105, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 105. Končím hlasování. 16 pro 16 proti návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh AC, čtyř frakcí, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis dvojité V, čtyř frakcí pro, proti zdrželi se. Schváleno poznávrh 110 na eh, vypuštění eh, kompromisu X, kdo eh, liberálové se stáhli z kompromisu, kde pro 110 proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis X, tří frakcí, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 kompromis, návrh 115, tady Esaja, který by bránil kompromisu Y, kde je pro, proti zdrželi se zamítnuto, kompromis Y, čtyř frakcí, kde je pro, proti zdrželi se schváleno. A dále uh, eh, FAM 10, zpravodajka je pro, kde je pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis Z, čtyř frakcí, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrhy další odpadají, takže kompromis AA, tří frakcí, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. A dále pozměňovací na 133, kde je pro, proti, Drželi se, myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme si elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 133. Všichni hlasovali, končím hlasování. 15 proč, ty náš proti, 3 se zdrželi a návrh byl přijat. A pozměňovací návrh 136 dvou předkladatelů, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. K odstavci 19 máme pozměňovací. Všechny návrhy odpadly, takže nyní k odstavci 20 také odpadají. A nyní preambule a kompromisní návrh A čtyř frakcí, kde je pro. Proti zdrželi se schváleno. Nyní pozměňovací návrh čtyři. Pravda, je proti, kde je pro? Proti. Drželi se. Zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo čtyři. Končím hlasování. 20 pro, 12 proti, jeden se zdržel, takže to bylo přijato velkou většinou. Kompromis B tří frakcí, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis C, čtyř frakcí, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis D, tří frakcí, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis E, čtyř frakcí, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. A potom FAM A, zpravodajka je pro, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, FAM B, pro, proti, zdrželi se schváleno, FAM C, zkontrolujeme, tedy elektronicky hlasujeme o B, o FAM B, eh, hlasujeme prosím, končím hlasování, 17 pro, 17 proti, takže nikdo se nezdržel, návrh byl zamítnut. FAM C, kde pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu FAM C. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 21 pro a 13 proti. Nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. FAM D, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. FAM E, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že je to zamítnuto, ale vy moc nehlasujete, takže budeme muset elektronicky hlasujeme o pozměňovacím návrhu FAM E. Končím hlasování. 17 pro, 14 proti, 3 se zdrželi, návrh byl přijat. Kompromis F, čtyř frakcí, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní pozměňovací návrh 25, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 26, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 27 eh, návrh na vypuštění mm, kompromisu G, kde pro, návrh 27 proti, zdrželi se zamítnuto a nyní kompromis G. Čtyř frakcí, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 30, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. FAM F, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis H, třík frakcí, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní jsme skončili s pozměňovacími návrhy, takže nyní hlasujeme o celé zprávě v pozměněném znění elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. 29 pro, 4 proti, jeden se zdržel, takže blahopřejeme zpravodajce. nous en venons au point 6. A dostáváme se k bodu 6. Je to zpráva z vlastní iniciativy o finanční účasti zaměstnanců na ziscích společností. Je to zpráva, kde eh, to pana Beniona a eh, zapojil se do toho také výbor Ekon takže chápu to tak, že pozměňovací návrh 90 paní Steinbrück byl stažen a na hlasovacím seznamu eh, frakce EKR nepodporuje kompromisní návrhy DR a V a u pozměňovacího návrhu Ekon 11 bude ústní pozměňovací návrh předložení liberály. Takže ústní pozměňovací návrh navrhuji, že probereme, až budeme hlasovat o příslušném pozměňovacím návrhu. I suggest you take the floor when we come to this amendment. Mm, ano, navrhuji, abyste si vzal slovo, až se dostaneme k tomuto pozměňovacímu návrhu. Um, paragraf Pozměňující návrh 40 pana Seriesa, jak jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ekon 4, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ještě než budeme pokračovat v hlasování, chci připomenout, že podle článku 50 nebudeme hlasovat o odstavcích 3, 9, 10 a 13 a 10 a 13 ekon, protože to je oblast, kdy oni jsou, mají výlučnou pravomoc, takže to je považováno za přijaté. Takže návrh 41, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ekon 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, vypadá zamítnuté, ale raději to zkontrolujeme elektronicky, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu Econ 6. Situation paradoxale, le vote est clos. Končím hlasování 12 pro, 21 proti. Tak to je zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 42, kde je pro, proti, drželi se, Kontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 42 překladatele Sary Esaja. Končím hlasování. 17 pro, 16 proti, návrh byl přijat. A nyní kompromis D, předložený pěti frakcemi. EKR stáhl svou podporu. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Po velkém napětí. Schváleno. A nyní v odstavci 4. Ekon 5, kde pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu Ekon 5. Všichni hlasovali, končím hlasování. 15 pro, 17 proti, takže návrh byl zamítnut. Sary Jesaja návrh 53, kde je pro. Co se děje? J'ai l'impression qu'il manque une page de... Zdá se mi, že mi chybí jeden list na hlasovacím seznamu, to je téměř jisté. No jo, celá stránka mi chybí. Máte víc papíru než já, říká paní předsedkyně. Pa, pa, pa. Nous votons le... Takže hlasujeme o Ekon 8, kde pro, Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu Ekon 8. Končím hlasování. 20 pro, 15 proti. Návrh byl přijat. A nyní pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 46, eh, hlasujeme ve dvou částech. První část bez slova national, kdo je pro tuto první část, proti zdržet se schváleno. Druhá část, tedy přidat slovo national pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh Econ 2 ve dvou částech. Hlasujeme o první části bez slov issued as a type of deferred compensation. Kdo je pro první část, proti zdrželi se schváleno. Kdo je pro druhou část, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto. A nyní Econ 15, kdo je pro, proti zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu Econ 15. Končím hlasováním. 17 pro, 15 proti. Návrh byl přijat, tři se zdrželi. Kompromisní návrh je pěti frakcí, kde pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis K pěti frakcí, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno návrh 53, kde je pro, proti, zamítnuto. Dva pozměňovací návrhy na vypuštění 54 a 55. Zpravodajka je proti, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis L, čtyř frakcí, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis M, pěti frakcí, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní Ekon 11, a zpravodaj chce předložit ústní pozměňovací návrh, kromě žádosti o oddělené hlasování. Takže váš ústní pozměňovací návrh se tedy týká první části, prosím, máte slovo. Um, yes, the second part's not to be voted. Ano, a o té druhé části se zjevně nemá hlasovat, a pokud je o tu první část, to znamená ústní pozměňovací návrh, Eh, hm, tak k tomu 29. režimu, tak tady má být doplněno ještě slovo posouzení o dopadu, protože to by textu pomohlo. Protože tady jde o vyhodnocení možností, tak abychom měli rovné podmínky a abychom zabránili poškození eh, eh, hm, podnikání. A mělo by to být v souladu s kompromisními návrhy, které jsme již provedli, protože vždy jsme hovořili o posouzení dopadu. Děkuji. Nikdo není proti ústnímu pozměňovacímu návrhu dobrá, takže budeme hlasovat o první části návrhu Econ 11 v pozměněném zjení, kde je pro, proti, zdrželi se. Návrh byl přijat. Pár lidí se z zdrželo, to jsou taková takzvaná konstruktivní zdržení. A nyní Ekon 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu Ekon 14. Hlasujeme, prosím. Končím hlasováním. 18 pro, 16 proti. Nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat. A nyní máme dva pozměňovací návrhy na vypuštění, číslo 62 Sary Esaja 63 Evelyn Regner. Zpravodaj je proti, kde je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Další dva pozměňovací návrhy na vypuštění stejných předkladatelů, kde zpravodaj proti, je to, že nemohli bychom pak hlasovat o pozměňovacím návrhu N, čtyř frakcí, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis N čtyř frakcí, kde je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o kompromisním návrhu číslo N. Končím hlasování. 22 pro, 13 proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Eh, Přijat, ano. A nyní Ekon 7, kde pro, proti zdrželi se zamítnuto. Potom kompromis O, pěti frakcí, kde pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis P, pěti frakcí, kde pro, proti zdrželi se schváleno. A kompromis Q, pěti frakcí, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Návrh 75 Sary Jesaja, zpravodaj proti, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 76 stejného zpravodaje, zpravodaje proti, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis E, kompromis R, tam se EKR stáhnul svou podporu, takže kde je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis S, pěti frakcí, kde je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis T, kde je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 86, zpravodaj proti, kde pro? Proti? Drželi se? Vy už nehlasujete, takže to budeme muset zkontrolovat elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 86. Končím hlasování. 17 pro, 16 proti, 2 se zdrželi. Návrh byl přijat. 87. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 88. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 88. Končím hlasování. 20 pro, 14 proti, jeden se zdržel, Návrh byl přijat 89, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh nějak tady bloudím, říká paní předsedkyně v papírech, takže návrh 90 byl stažen, takže kompromis U pěti frakcí, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále Ekon 1, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, Ekon 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, Ekon 17 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromisní návrh V, čtyř frakcí, bez EKR, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní právní odůvodnění 1, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 2, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. K kompromis A, tří frakcí, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis B, pěti frakcí, kde pro, proti zdrželi se, schváleno. A nyní po úvodním ustanovení A je pozměňovacím návrh 11 Evelyn Regner, u něhož liberálové mají ústní pozměňovací návrh ale překvapuje mě, že máme dva pozměňovací návrhy 11. Aha, tam to byl Ekon 11, dobrá, říká paní předsedkyně. Spravodaj k jedenáctkám má často ústní pozměňovací návrhy, takže prosím, pane před, eh, zpravodaji, um, uveďte ústní pozměňující návrh. Se nemyslím, že to musím říkat, protože to v textu je. Dobrá, takže všichni o tom víte, nikdo není proti, takže tak to budeme hlasovat o jedenáctce, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, návrh 12, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis C, pěti frakcí, včetně KR, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis E, pěti frakcí, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní Pozměňovací návrh 22, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 23, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis F, pěti frakcí, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis G, pěti frakcí, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis H, kde je pro, proti zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 32, eh, kdo je pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis I, pěti frakcí, kde je pro, proti zdrželi se schváleno. A nyní <clears throat> máme pozměňovací návrh 35, kdo je pro, proti zdrželi se schváleno. 36, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 37, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 38, kdo je pro, proti, zdrželi se Myslím, že to je schváleno, ale zkontrolujeme si to elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 38 předkladatele Antea McIntyre. Končím hlasování. 17 pro, 15 proti, 3 se zdrželi, takže návrh byl přijat. A nyní pozměňovací návrh 39 Jean Lamberta s ústním pozměňovacím návrhem ze strany ALDE. Nikdo není proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, který se zdá být technického rázu. Takže hlasujeme kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Závěrečné hlasování o celém textu v pozměněném snění. Elektronicky hlasujeme, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 32 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji zpravodaji. Výborně. A tím se dostáváme k bodu 7. Je to situace v oblasti dodržování základních práv v Evropské unii. Je to stanovisko, které přijímáme pro výbor Libe a zpravodajem v našem výboru je Adam Koza. Pozměňovací návrh 1, kde je pro? Proti zdrželi se schváleno 4 pro, proti zdrželi se schváleno 5 pro, proti zdrželi se schváleno 6 pro, proti zdrželi se schváleno 7 pro, proti zdrželi se schváleno 8 pro, proti zdrželi se schváleno kompromis A čtyř frakcí, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis B, čtyř frakcí, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 11, zpravodaje, kde je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 11. Končím hlasování. 14 pro, 13 proti, 8 se zdrželo, takže návrh byl přijat. 12 pro, proti, zdrželi se. Přijato, návrh 13, Gina Lamberta s ústním pozměňovacím návrhem. Nikdo není proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Hlasujeme tedy, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 14 s ústním pozměňovacím návrhem samotné předkladatelky. Není nikdo proti, takže hlasujeme, kde pro, proti zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 15 Gina Lamberta, kde zpravodaj předložil pozměňovací návrh, že hlasujeme pro, proti zdrželi se. Schváleno pozměňovací návrh 16, kde je pro, proti zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 16. Předkladatelkou je Birgit Sipel. Hlasovali všichni, končím hlasování. 20 pro, 14 proti a návrh byl přijat. 17, kde je pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 17. Končím hlasování. 17 pro, 16 proti, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 18 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. což je vlastně stejný jako k pozměňovacímu návrhu 13. Kde je pro? Pozměňovací návrh 18, pozměňovací proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 19, Gina Lamberta, zase s ústním pozměňovacím e, návrhem zpravodaje, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 20 s žádostí Alde na oddělené hlasování, takže budeme hlasovat o první části kde pro, proti, zdrželi se schváleno, kde pro druhou část, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 21, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 22, eh, Birgit Cipel s ústním pozměňovacím návrhem, nikdo není proti, hlasujeme o návrhu 22, kde pro, proti, zdrželi se Zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 22 eh, v pozměněném znění. Všichni hlasovali, končím hlasování. 18 pro, 17 proti, návrh byl přijat. A můžeme hlasovat en blok od návrhu 23 až po 31? Ano? Dobrá, takže hlasujeme on blok o návrzích 23 až 31, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní závěrečné hlasování o celém e, stanovisku. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. 33 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Takže blahopřejeme zpravodaji. Hodně se to zlepšilo, protože když jsme o tom diskutovali, tak ten názor nebyl zdaleka tak jednomyslný v našich řadách. A nyní bod 8, to je poslední hlasování dnešního dopoledne. Je to zpráva, kterou předkládá Patrik Lujarik pro výbor ITRE Jedná se o akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě. Kompromisní návrh B pěti frakcí, kde pro, proti zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 36, kde pro, proti zdrželi se 27 pro, proti zdrželi se schváleno. 28, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 29, žádost ALDE o oddělené hlasování, takže první část, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se budeme kontrolovat hlasování o druhé části tohoto pozměňovacího návrhu číslo 29. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 21 pro, 14 proti. Nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. A nyní pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Kompromisní návrh C, čtyř frakcí, kde je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 36, kde je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 38, kde je pro, proti, zdrželi se. Kontrolujeme elektronický pozměňovací návrh 38 předkladatele Sary Esaja. Končím hlasováním. 16 pro, 17 proti, 2 se zdrželi, návrh byl zamítnut. 39 da, jako Federica Dardena s ústním pozměňovacím návrhem. Není nikdo proti, takže hlasujeme o návrhu 39 v pozměněném znění. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D, čtyř frakcí, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 45, kde je pro, proti, zdrželi se, Jestli tomu chcete předsedat místo mě, tak stačí říct, vy kontrolujte jenom, jestli jste proti mému rozhodnutí, ale počkejte, až se rozhodnu. Takže 45. Budeme hlasovat elektronicky, říká paní předsedkyně. Votiklu. Končím hlasování. 27 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel. 47, kde pro, proti, Drželi se zamítnuto 46, kde pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 46. Končím hlasování. 18 pro, 17 proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. 48, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 nepřípustné, 50, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 z žádosti ALDE o oddělené hlasování, kde je pro první část proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se Zkontrolujeme elektronicky druhou část pozměňovacího návrhu 51. Končím hlasování. 18 pro, 17 proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. 52 je nepřípustné, takže 53, to je pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme elektronicky. Návrh 53. Hlasujeme, prosím. Končím hlas... Hlasovali všichni? Končím hlasování. 21 pro, 14 proti. Nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Návrh 54 Sari Esaja s ústním pozměňovacím návrhem ze strany SND. Nikdo není proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Pane Ori. Někdo je proti. Jste, víc, jste více... Kdo je proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Musí být tři. Kdo je proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Výborně, tak vy, vy nejste tři, výborně. Takže ústní pozměňovací návrh není přijat a hlasujeme o pozměňovacím návrhu. Co se děje? říká paní předsedkyně. Alors. Il semblerait que si... Zdá se, že pokud ústní pozměňovací návrh nebude přijat, pak je tento pozměňovací návrh nepřípustný v tom původním znění, podle informací, které mám. nous allons travailler en direct. Budeme na tom pracovat spolu a eh, budeme, eh, prostudujeme přípustnost pozměňovacího návrhu 54 v té části, která je problematická. Considère que les propositions que la Commission Je vais vous lire la partie. Já přečtu nyní tu část, kde je zapotřebí to zkontrolovat, zda to je v souladu uh, s, s příslušností našeho výboru. Eh, tady se kompenzuje nárůst eh, cen, ale jelikož členské státy čelí finančním problémům, tak kompenzace by měly přijít z úrovně EU, tedy z Evropského fondu v rámci komise. Pokud, emis, pokud má nadále e, fungovat systém obchodování s emisními povolenkami. Buď musíme akceptovat ústní pozměňovací návrh, anebo 58 budeme považovat za nepřípustnou. Jak se k tomu staví EPP? Mondtam, elnök asszony, ezt az utolsó mondatrészt innen, hogy consider the commission uh, uh, proposal, erre vonatkozik a... Pokud jde o návrhy komise, tak v tomto případě se jedná o tuto část, která je dotčena ústním pozměňovacím návrhem. To znamená, ústní pozměňovací návrh se e, týká té druhé části tohoto pozměňovacího návrhu. My tento ústní pozměňovací návrh nepodporujeme a navrhujeme, abychom hlasovali bez ústního pozměňovacího návrhu. Eh, jde teď o tu část, Já si myslím prostě, že ta druhá část ústního pozměňovacího návrhu není přípustná a proto není budeme hlasovat o té první části pozměňovacího návrhu od Saja. A tady jde o exportaci pracovních míst. Zajímalo by mě tedy, kdo je pro první část. Dobře, první část je přijata a ta druhá část je nepřípustná. A totéž platí pro pozměňovací návrhy 55 a 56 budeme hlasovat o kompromisu E. Kdo je pro, kdo je proti a zdržte se zdržel. Přijato. Uh, pozměňovací návrh 64, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 65 s ústním pozměňovacím návrhem SND. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? liberálové, nebo EPP je proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Takže budeme hlasovat Ça n'a pas d'impact la recevabilité la... Nemá to vliv na přípustnost návrhu 65, budeme o něm tedy hlasovat bez ústního pozměňovacího návrhu, kde je pro, proti, stršel se schváleno. A nyní k odstavci 5, kompromis F, Čteč frakcí, kde je pro, proti, stršeli se, schváleno. No, ale 73 s ústním pozměňovacím návrhem ze strany SND, který podmiňuje jeho přípustnost. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu? Není. Takže hlasujeme o čísle 73 v pozměňovacím kde pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Návrh 74, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto pozměňovací návrh 75 s ústním pozměňovacím návrhem SND, který podmiňuje jeho přípustnost, nikdo není proti, takže hlasujeme o návrhu 75, kde je pro, proti zdrželi se. Schváleno 76 s ústním pozměňovacím návrhem ze strany zelených. Není nikdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, takže hlasujeme, ehm, kde je pro, proti, zdrželi se Zkontrolujeme pozměňovací návrh 76 ústním pozměňovacím návrhem ze strany zelených, kdo je hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 18 pro, 17 proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. 77 podmíněný ústním podměňovacím návrhem SND. Není nikdo proti ústnímu návrhu, takže hlasujeme o 77. Kde je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Dobře, takže zkontrolujeme návrh 77 s ústním pozměňovacím návrhem elektronicky. Končím hlasování. 16 pro, 16 proti, 2 se zdrželi, návrh byl zamítnut. A nyní mm, právní odůvodnění jedna, kde pro, proti, zdrželi se. Při, návrh byl přijat. Návrh dva, ten odpadá, takže kompromis A, čtyř frakcí, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní návrh sedm, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 8, z, na žádost Alder ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, drželi se, zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o druhé části pozměňovacího návrhu číslo 8. Končím hlasování. 18 pro, 15 proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. A nyní pozměňovací návrh 10, kde pro, proti, zdrželi se, není to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 10. Končím hlasování. 29 pro, nikdo proti, čtyři se zdrželi. Bylo to jasné. Návrh 11 bez ústního pozměňovacího návrhu liberalů, Kde pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 12 pro proti, zdrželi se schváleno, 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, 17 pro, proti, zdrželi se. Kdo je pro? Pro. Proti, zdržel se, návrh byl přijat. 18, kde je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 9 Frederika Dardena. Končím hlasování. 20 pro, 12 proti. Nikdo se nezdržel, takže hlasujeme závěrečné hlasování o celém dokumentu elektronicky. Končím hlasování. Půl. 29 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme zpravodaji. Thank you.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 chers collègues alors, nous avons pris une demi heure d'avance une fois n'est pas coutume j'espère que ça ne va pas Kolegyně a kolegové, teď jsme získali půl hodiny času a já doufám, že to nějak neovlivní výrazně naši práci, neohrozí, ale zdá se, že ano, protože paní ten která by měla něco říct k bodu číslo 9, tady není. Takže přistoupíme k bodu číslo 10, který se měl probírat až v 11 hodin až 10, a 10 minut. Snad to někoho ze zpravodajů. Hm, zatím to nevadí. Emer Kostelo tu je, takže prosím, řekněte nám něco k trialogu na toto téma jednání s radou o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Thank you very much, Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Je pro mě potěšením eh, vás informovat o tom, že trialog eh, skončil úspěšně. Ráda bych poděkovala stínovým zpravodajům, eh, zaměstnancům, komise rady, a také sekretariátu parlamentu za velmi tvrdou práci, kterou odvedli ve snaze, abychom skutečně minulý týden ve čtvrtek dokončili trialog. Je zatím obrovské množství práce a týká se to také mnoho technických otázek, které bylo třeba vyřešit, ale jak už jsem řekla, tak je pro mě opravdu velkým potěšením nyní říci, že všechny záležitosti jsme úspěšně vyřešili. Na předchozím zasedání jsem vám poskytla poměrně podrobný přehled o těch hlavních otázkách, eh, jak eh, to vypadá a je dobré vidět, že většina otázek eh, byla pro parlament vyřešena uspokojivě. Rozpočet bude 3,5 miliardů, potom ten zásada partnerství, což eh, představovalo klíčovou otázku pro parlament, tak eh, to, že budou zúčastněné strany konzultovány při tvorbě, při hodnocení, při monitorování programu, tak to vše bude zakotveno v nařízení a zajistili jsme, že tato zásada partnerství eh, se skutečně v textu objevuje, je tedy součástí nařízení. Pak pokud jde o synergii s ostatními politikami, například boj proti plítvání eh, potravin, eh, podpora veřejného zdraví a všechny této otázky byly opět uspokojivě vyřešeny. A velmi důležité je, že dojde ke zjednodušenému postupu s ohledem na spravování poplatků a parlament chce, aby ve všech fázích nebyly nevládní organizace přetíženy administrativním břemenem a chceme chránit tyto subjekty s jednodušeným postupem. Už jsem posledně eh, na našem zasedání výboru informovala o tom, že <clears throat> bude jenom jeden operační program, nikoliv dva. Ten operační program se bude týkat sociálního začlenění těch nejchudších a bude se to týkat eh, potravinové pomoci a potr- pomoci prostřednictvím základních, eh, základního zboží. A jde o zásadní eh, princip, který, na kterém stojíme, a sice, že jde o financování v celkovém kontextu eh, celkového rozpočtu. I když to je malá částka eh, v tom celkovém rozpočtu, tak eh, je to podstatné, je to těch 3,5 miliard eur a bude to opravdu zacíleno na ty nejchudší osoby a to je ta klíčová zásada, která se line celým nařízením a bylo to pro nás klíčové, už to pro parlament. Eh, paní předsedkyně i eh, členové eh, parlamentu vidí, že 14 milionů osob v EU si nemohou dovolit jídlo každý druhý den mm, a úroveň chudoby, která se odráží v potravinách, tak je skutečně v této fázi mm, hrozivá, znepokojící a je zapotřebí jednat naléhavě a tento fond je důležitý proto, abychom se dostali k lidem, kteří žijí opravdu na okraji naší společnosti. Eh, jedná se o malý fond, to už jsme uznali, uvědomujeme si to, ale eh, určitě nejde, k nahra, nejde o nahrazení národních politik při provádění eh, strategií proti chudobě a my se skutečně domníváme, že tento fond bude nástrojem, kterým přispějeme v boji proti chudobě celkově ještě jednou a opravdu velký dík všem, kteří eh, tak tvrdě pracovali na tomto tématu, abychom společně zajistili, že eh, úspěšně trialog uzavřeme, tak jak tomu došlo minulý týden ve čtvrtek. Eh, dokument bude zveřejněn před 17. prosincem, kdyby se o něm mělo hlasovat v výboru a ta přechodná opatření budou platit od začátku prosince, což znamená, že nedojde k přerušení financování pro žádnou z organizací. E, blíží se Vánoce a je to doba roku, která je obtížná právě pro osoby, které jsou e, předmětem tohoto zvláštního programu a proto bylo důležité, abychom uzavřeli e, tuto složku a abychom zajistili, že budeme mít k dispozici financování tak, abychom mohli pomoci právě těmto lidem v tomto obtížném období roku výrokům. Takže ještě jednou díky všem, eh, panu předsedovi, paní předsedkyni, pardon, a děkuji také za předsedání během trialogu. Eh, paní předsedkyně, děkuji paní zpravodajce, děkuji také za to, jak jste přistupovala k tomu materiálu. Eh, vy jste zohlednila také požadavky jiných výborů, zejména rozpočtového výboru. A myslím si, že můžeme být poměrně spokojeni s výsledkem jednání. Většina eh, v plénu při udělování mandátu byla proto, aby program se zaměřil na potravinovou pomoc, možná také na materiální podporu, byl rozšířen tedy i na tu materiální podporu. Je to tak, že počet členských států, který ten druhý operační program budou využívat za účelem sociálního začlenění, tak eh, ten počet mm, je poměrně malý. Máme tady povinnou část programu a zároveň eh, mm, volitelnou. Je to 2,5 miliardy a pak 1 miliarda a všechny tyto prostředky eh, budou použity na operační program to znamená na materiální podporu, na hmotnou podporu. Eh, pět zemí využije tu druhou část a všechny země eh, se zúčastní té povinné složky programu. Nicméně na posledním trialogu eh, se objevilo několik bodů, které se nám až tak nelíbily. Evropská komise proto musí poskytnout vysvětlení a to při schvalování tohoto textu na plenárním zasedání. Ehm, samozřejmě budeme požadovat eh, ten obsah, vysvětlení ještě předem, abychom eh, viděli, zda je v souladu s tím, co platí v parlamentu. Potom, pokud jde o frekvenci, eh, tedy četnosti zprávy o vyhodnocení a následně také přizpůsobení tak eh, četnost této zprávy, kterou budou vypracovávat členské státy, je to povinná zpráva. Eh, souvisí to také s ostatními zprávami v rámci víceletého finančního rámce. A pak tady ještě druhý bod. Eh, musí to být předmětem prohlášení na plenárním zasedání. obchody um, s potravinami pro sociálně slabší. A v těchto obchodech uh, by bylo možné poskytnout pomoc tím nejvíce dotčeným. Nicméně momentálně existuje také horizontální nařízení EU, a to Eh, evropským finančním nástrojům. A teďka by mohlo dojít k překrývání nebo interferenci eh, také s tímto programem. A bude tedy také o financování, tedy distribuce pomoci. Teď to bude na členských státech, aby eh, vypracovali nové systémy pro tuto činnost, protože se objevují tady nová pravidla. Já samozřejmě vím, jak to funguje. Funguje ve Francii a vím, že ve Francii nyní eh, zkoumají eh, způsob, jak postupovat například prostřednictvím těchto sociálních obchodů, tak aby mohly eh, mm, odpovídat těm novým pravidlům a aby tyto obchody mohly také nadále fungovat eh, a to co nejlepším možným způsobem. Nicméně tento bod eh, v legislativě není upraven konkrétně. a My bychom byli rádi, kdyby se komise k tomuto bodu vyjádřila, až předloží příslušný text.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 Při rozpravě na plénu vystoupí komise s prohlášením k této záležitosti. Je tu tady nová možnost poskytnout finanční podporu pro nákup potravin v těchto potravinových bankách, nebo sociálních obchodech. Zajímalo by mě, zda je tam nějaký problém s tou formulací jako takovou. Tady se zachováním této možnosti. Protože já jsem vám pečlivě naslouchala a také kladu konkrétní dotaz. A druhá otázka k tomu tématu zní, jestli to není nebezpečné, když to přenecháme členským státům, pokud jsem to správně pochopila, když tedy přenecháme členským státům rozhodnout o této možnosti. O této možnosti spolufinancování, možnosti spolufinancování této záležitosti. Já se k tomu hned vrátím, ale teď se ještě někdo hlásí jiný o slovo. Ano, dovolte mi krátce prezentovat stanovisko naší frakce. My jsme k tomu vedli rozpravu včera a opravdu chceme všichni pogratulovat těm, kdo se zapojili do jednání, i vám, paní předsedkyně, protože je to jeden z těch vzácných okamžiků, kdy může být parlament skutečně hrdý na to, že se ujal problému milionů Evropanů a že ho vyřešil. Myslím si, že tito lidé budou moci strávit Vánoce v mnohem větším klidu a že budou mít možnost získat více potravin. A to je opravdu jedno z minimálních základních práv pro každého člověka. Flexibilita a zohlednění vnitrostátních specifik, to je také něco, co, čeho si vážíme ale paní předsedkyně, je nám jasné, že to není problém nějakých jednotlivých zemí nebo jednotlivých etnických skupin. Je to všeobecný problém Evropy. Nechceme zde udělat rozpad těch problémů podle jednotlivých zemí. Prostě zde máme Evropský fond a tím je naprosto jasné, že se jedná o problém, který se dotýká všech. Nejenom osob, které trpí extrémní chudobou. A důležité je mít evropské řešení. Tím Evropa reaguje pouze na krizi ekonomickou, ale je na krizi humanitární, která se dotýká lidí. Takže já blahopřeji všem kolegyním a kolegům, kterým se podařilo dosáhnout konsenzus. A je pěkné vědět, že na jednání právě vůči roli měl tento náš výbor. Děkuji. Én értem ezt a problémát a, a, a social grocery -vel. Já tomu problému rozumím. Eh, rozumím problému sociálních prodejen, sám jsem to konzultoval ve své zemi, konzultoval jsem to s organizacemi, kterých se to týká. Ten problém je ale jinde. Nejde o to, jestli jejich aktivita je Eh, užitečná nebo není. Samozřejmě, že je užitečná. Eh, problém je, že to nespadá do existující legislativy a ta zpráva, kterou jsme odhlasovali, toto řešení vylučuje. Jinak eh, Samozřejmě na problémy tohoto typu jsme už narazili, když to bylo s jinými typy organizace. Jestliže tu je určitá inkompatibilita eh, s legislativou, tak se musí vytvořit paralelní struktury, které budou v souladu a budou to organizace, které tedy, a musí to být ty organizace samy, aby našly řešení, které bude tedy v pořádku a přiměřené. To je prostě potřeba, aby to bylo v souladu, takže já si nemyslím, že bychom měli překračovat naše vlastní eh, texty, které jsme si sami odhlasovali. Jako sociální nástroje si myslím, že nesmíme být proti to typu a je to velice užitečné, samozřejmě. Merci, madame le président. Moi, je veux aussi... Euh, Děkuji, já bych eh, také chtěl velice upřímně poděkovat eh, Eh, Kostelo za její práci, do které nás všechny zapojila, včetně vás, paní předsedkyně. Řekl bych, že jaksi je to bitva, která trvala téměř tři roky. A co se týče všech kritérií, ke kterým jsme se od začátku vyjádřili, tak bych řekl, že víceméně jsme spokojeni. Eh, byli, mám, dosáhli jsme teď té částky, dosáhli jsme toho, že tam nedojde k přerušení kontinuity, protože to bude od 1. ledna 2014. Naše rozhodnutí mají poměrně velký vliv na ta příslušné organizace z, eh, neziskové. V obecné atmosféře která panuje tak nějak všude, jestliže Evropský parlament jedná s ostatními evropskými parlamenty a byli jsme schopni toto prosadit, tak si myslím, že to si zaslouží pozornost, protože je to jakýmsi oceněním a, a evropských institucí a sami europoslanci v kontextu, kde instituce jako ta naše Eh, mývají špatnou pověst. Eh, samozřejmě nejlepší by bylo nemít žádné chudé, ale bylo i toto řešení daleko lepší, než kdyby program byl zrušen. Marko Melisen. Thank you, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že celkově můžeme být opravdu s výsledky tohoto eh, tématu Uh, bylo to poměrně v vozovkách nakažlivé téma, hm, jak tady v parlamentu, tak v rámci rady, ale myslím, že paní eh, zpravodajka a paní předsedkyně odvedly skvělou práci během jednání. Eh, vypadá to, že členské státy jsou spokojeny s tou částkou, eh, která je výsledkem, kterou dostanou a já si myslím, že bychom měli být hrdí na to, že jsme zvětšili možnosti, zlepšili možnosti Eh, organizace pomoci, tak abychom mohli použít peníze na to, co lidé potřebují nejvíce. Většinou půjde o potravinovou podporu, ale může jít také o mm, prostředky, projekty, tak abychom bránili plítvání potravinami. a jde o opatření pro sociální začlenění, abychom mohli pomoci také těm, kteří jsou nejchučší. Celkově si myslím, že opravdu můžeme být výsledky spokojeni a můžeme na ně být hrdí. Merci beaucoup. Je vais redonner la, la parole. Děkuji. Já ještě vrátím slovo zpravodajce. A, a děkuji, že jste připomněli tento bod, který já jsem zapomněla zmínit ohledně boje proti plítvání potravinami a tak, jak to udělala taky zpravodajka s tím důrazem, který my klademe na to, aby operační program o začlenění eh, do společnosti se soustředoval na něco jiného, než jenom kopírování textu z Evropského sociálního fondu. Co se týče sociálních prodejen, já se myslím jasně řekla, že dveře nejsou otevřené, dveře jsou zavřené. Nebude možné pro sociální prodejny eh, jak si účastnice tohoto programu. My jsme požádali komisi, aby učinila prohlášení, ve kterém vysvětlí důvody, proč odmítla otevřít tyto dveře. Což jak si znamená odpovědnost každého jednotlivého státu a jeho vlády, jak to říkal Čaba Ory. Čili proto já jsem vysvětlovala, že země, které paní Mona Šartě a já patříme, já už jsem oslovila vládu, která na tom pracuje, aby umožnila sociálním prodejnám v našem e, státě pokračovat ve své učitečné práci ve prospěch nejchudších občanů konstruktivním způsobem. Co se týče hodnocení této akce, děkuji Patriku Jarikovi za to, co řekl, protože je pravda, že opravdu to byla dlouhá cesta. My jsme byli tím jaksi pilířem odporu. Vzpomeňte si na plenárce, myslím, že to bylo v únoru 2012, jsme učinili eh, usnesení pro to, abychom eh, donutili radu ponechat tento program v době, kdy rada ho chtěla zrušit a pak tedy byla ochotná ho nechat pro léta 2013 a 2014, ale některé vlády se zavázaly, že jej po roce 2014 zruší. A protože my jsme tady se tomu bránili a protože v radě, a díky tomu se tedy v radě situace mohla změnit, program zůstává zachovaný, povinný a e, financovaný v této výši. Takže to si myslím, že je opravdu veliké přispění Evropského parlamentu, které je třeba ocenit a e, za to musíme moc poděkovat naší zpravodajce. Chcete ještě vystoupit? Nebo jste spokojená s výsledkem diskuse? Prosím. Thanks, Chair, yes, and thanks. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem za uh, laskavá slova, za vaše připomínky. Já si myslím, že většina věcí už zmíněna byla, ale ráda bych to uzavřela tím, že tento problém je opravdu velmi, velmi důležitý. A měli bychom to vidět jako prioritní věc pro Evropský parlament. Původní program eh, šel se zemědělské linky, nebyla do toho zařazena sociální inkluze, ale v tomto programu se skutečně eh, díváme na lidi, kteří eh, trpí chudobou, nedostatkem potravin, deprivací a mnohé organizace, mnohé, mnohé zúčastněné strany, které jsou zapojeny do rozdělování potravin, tak jsou zapojeny také do poskytování a realizaci opatření pro sociální začlenění. A myslím si, že to současné nařízení, kde jsou také sociální sociální záležitosti a zapadá to do portfolia sociálních věcí, tak to podle mne pro nás znamená to, že sociální začlenění je skutečně věc, která eh, je v centru toho, co eh, tyto organizace dělají. Není to jenom o poskytování potravin, přestože potraviny jsou naprosto zásadní. Eh, roste počet lidí, které ehm, naštěvují ty potravinové banky a podobné organizace a dostávají podporu od EU. Eh, děkuji všem kolegům, kteří se vyjadřovali k ehm, lokálnímu potravinovému řetězci, plítvání, potra, plítvání potravinem a tak dále. My jsme se snažili o to, abychom našli, našli synergie s ostatními programy a eh, myslím si, že eh, jsme zlepšili v tomto ohledu návrh komise. Pak máme také poměrně dobrý program, který funguje, týká se šíření výsledků a platformu pro šíření výsledků. Eh, jde o fungování a práce organizací. Pak eh, pokud jde o charity, nevládní organizace a další subjekty, tak oni hráli velmi důležitou roli při diskuzi o programu, diskutovali to s námi, se stínovými zpravodaji a mm, bylo tady také silné lobby v tomto slova smyslu a myslím, že oni budou také výsledky potěšení. Pokud jde o ty sociální obchody s potravinami, už jsme se toho dotkli, eh, je to otázka, kterou jsme znovu nadnesli, bojovali jsme skutečně statečně. Eh, možná, že jsme nedosáhli toho výsledku, který jsme doufali, ale doufáme, že eh, členské státy najdou nějaký způsob, jak budou tyto obchody nadále pokračovat a poskytovat potraviny v jejich členských státech. Ještě jednou tedy velký, velký dík všem veškerým eh, pracovníkům parlamentu, komise, eh, politických skupin. Eh, strávili nad tím spoustu dlouhých nocí, tak abychom dosáhli těchto výsledků. A myslím si, že díky tomu máme ten výsledek, který máme. Très bien. Alors, nous en venons à un dossier. Dobrá, takže teď se dostáváme k stejně úspěšnému bodu, to je devítka, jednání s radou o zlepšení přenositelnosti doplňkových penzijních práv. To je také mm, téma, na kterém pracujeme už dlouho, přestože se to možná týká trošku méně, po, menšího počtu lidí, ale je to zpráva o výsledku našeho posledního trialogu za litevského předsednictví a za nás jednala paní Omen Leuten, které dávám slovo. Dank, dank. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také všem, kteří se zapojili k tomu, že jsme dospěli k pozitivnímu výsledku. Já jsem s výsledkem spokojená. Začali jsme s návrhem směrnice. Komise nám navrhla, abychom tam, kde lidé našetřili v doplňkovém penzijním systému, měli možnost přenést tyto naspořené prostředky do jiného penzijního fondu. To, tak to, to bylo na začátku. Pak se ukázalo, že ten převod kapitálu bude velice složitý. Dokonce i v zemi, kde se to už děje, stále děje, v Nizozemsku, je to momentálně velice těžké provést prakticky tu přenositelnost peněz. Potom jsme my zde v parlamentu řekli, jestli by nebylo lepší, kdybychom tedy převáděli ty práva, ta penzijní práva. Ten penzi první, první pilíři jsme e, ošetřili už v eh, legislativní dokumentu 883, tak proč bychom to neudělali i u té doplňkové penze? Nicméně v Evropě je celá řada členských států, které tento systém penzí, doplňkových penzí mají a jiné, které to mají zorganizované jinak. My jsme nechtěli ovlivnit nějak to, jak si členské státy organizují svůj penzijní systém, ale chtěli jsme zjednodušit volný pohyb to tedy znamená, že když člověk pracoval někde jinde, musí mít možnost, aby nebyl potrestán za to, když přejde k jinému zaměstnavateli nebo do jiného státu, ale aby v podstatě za to člověk byl odměněn. Podpora mobility v Evropě, to je nesmírně důležité téma. Nakonec rada zareagovala na parlament a na změněný návrh komise. Rada řekla, ano, mobilita je v podstatě důležitá, ale my chceme v podstatě ošetřit jenom to, že e, se bude vyplácet takováto dávka za mobilitu za práci v jiné zemi. Takže potom byl předložen návrh, který se věnuje jenom minimálním požadavkům na získání důchodu v případě, kdy člověk jde pracovat do jiného členského státu a explicitně se vyloučilo eh, ten volný pohyb v rámci vlastního členského státu. Který znamená, že nadále existují rozdíly a že v podstatě zaměstnanci, kteří přecházejí z jedné země do druhé, tak je s nimi zacházeno lépe než se zaměstnanci, kteří využívají volný pohyb ve své vlastní zemi. A my jsme to přijali, protože také členské státy prohlásily, že v tom období mezi eh, které mají na transpozici této směrnice, udělají všechno proto, aby vyrovnali i ten stav pro zaměstnance vlastní zemi. Ono to nebylo snadné přijmout, ale v podstatě nám nezbývalo nic jiného, než to přijmout, protože jinak by ta směrnice celá spadla pod stůl. Potom se objevily ty minimální požadavky pro získání penzijních nároků. V některých členských státech začínáte si střádat na penzi kolem věku, řekněme, 21 let. V jiných státech, například v Německu nebo v Lucembursku, to bývá ve vyšším věku, například v Německu v 25 letech. A je třeba mít období pěti let. A pokud tedy někdo v 29 letech v Německu změní zaměstnavatele, tak vlastně nenabil žádných důchodových práv. Takže ty státy, kterých se to týká, vypracovali dokument, že jsou ochotné toto u svých zaměstnanců změnit. Takže nyní v té legislativě máme, že si člověk začíná budovat penzi v 21 letech, pokud přechází do jiné zemi, a že tam je ta určitá ta čekací lůta maximálně tříletá. To tedy znamená výrazné zlepšení vůči situaci, která zde byla. Bylo to něco, co jsme museli opravdu intenzivně bojovat, ale zdá se, že tato podmínka opravdu je mnohem lepší pro volný pohyb. Také jsme se výrazně zasazovali o další věc. Chtěli bychom zabránit tomu, aby nastala situace, kdy eh, ty penzijní nároky po třech letech, ten kapitál bude i hned vyplacen. To znamená, že když potom půjdete do penze, tak nemáte žádná práva. To bylo také téma, o kterém se velice intenzivně diskutovalo až do konce. A my jsme si říkali, když se to týká nízkého kapitálu, tak ten příspěvek zaměstnavatele i zaměstnance může být vyplacen, ale ten člověk, kterému je to vyplaceno, musí také souhlasit s tím, že tento kapitál chce, anebo mít možnost, aby mu ten kapitál vyplacen nebyl a zůstal v tom systému nadále. Potom eh, doba implementace, bylo to 3 plus 2, my jsme to nyní snížili na 4 roky. Ale ty čtyři roky, tam se přece jenom skrývá ještě takový háček. Ty tři roky to, bylo, to mělo být pro každého a ty čtyři roky pro ty, kdo s tím budou mít problém. A není je to tak, že čtyři roky platí pro všechny. My jsme to, paní předsedkyně, akceptovali tento návrh. A myslím, že jsem vlastně řekla vše. Takže to byly ty věci, které pro nás byly důležité. Jedná se o návrh, z něhož můžeme mít opravdu radost, protože posiluje volný pohyb a ten volný pohyb bude díky tomu fungovat lépe. Takže já vám děkuji za pozornost. Děkuji. Dále bude hovořit Frederik Darden, poté Thomas Mann a to bude všechno. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu poměrně stručný, protože jsme tady slyšeli, eh, jaká, eh, čeho všeho jsme dosáhli a já bych chtěl ocenit práci, které dosáhla ona i vy, paní předsedkyně. Dosáhli jsme opravdu Eh, reálného pokroku s reálnou přenositelností, která pak podpoří mobilitu a současně ochrání pracovníka v jeho důchodových právech do budoucna, takže já jsem zcela spokojen s výsledkem tohoto jednání. Tomas Mann? Děkuji. Já jsem chtěl poděkovat Rie a ostatním Ono dosáhnout kompromisu nebývá vůbec snadné, když existuje určitý standard, eh, který například v Německu musíme opustit, ale prostě potřebujeme společná řešení, pokud nechceme mít v Evropě mobilitu pouze na papíře, ale i ve skutečnosti. Ten kompromis 21 let a ta čekací za 3 let je jistě bolestivý proces, ale je třeba se s tím vyrovnat. A když nakonec vidíme, že komise, rada i parlament se nakonec dokázali shodnout i po velkých bitvách, tak si myslím, že to je opravdu významný signál. Doufám, že nedojde k tomu, že to za dva, za tři roky spochybníme a uděláme nová pravidla. Jde o to usilovat o trvalost, o udržitelnost a myslím, že vy jste zde opravdu výrazně přispěli k tomu, aby byla nastolená. Řádně jste o tom komunikovali a informovali ty, kdo se o toto téma zajímají. Takže vám velice děkuji za dosažené výsledky a myslím, že bylo také dobré říci, že v některých oblastech se ještě neposuneme ku předu a já doufám, že za tři roky nespochybníme vše, ale necháme trochu času. Já si myslím, že to téma trvalosti je opravdu významný politický signál. Já děkuji samozřejmě členům Eh, výboru, kteří souhlasili s tím, že budeme jednat, aniž bychom obnovili mandát paní Omen Reuten z předchozího volebního období, takže takto se podařilo dosáhnout tedy určitého výsledku za tohoto hm, volebního období, aniž bychom museli znovu jednat o návrhu komise. A chtěla eh, bych zdůraznit, že opravdu vyjednávací tým byl velice jednotný, aby se podařilo tuto směrnici směrovat nejenom v eh, směru jakéhosi brain drain, který by momentálně eh, jak si přilákal ty nejlepší, ale tak, abychom se ujistili, že ti lidé budou schopni prosadit svá penzijní práva nejenom v okamžiku, kdy opouští zemi eh, a že postup tohoto jejich převodu penzijních práv může proběhnout s jejich souhlasem. To znamená, aby mohli eh, jako se třeba jedná o uvolnění těch práv formou eh, kapitálového eh, plnění a získat tedy souhlas toho příslušného pracovníka v rámci takového mechanismu. Rada byla jaksi zcela odlišného názoru a byla tam zcela jiná nálada a je riziko, že závazek členských států, který je takový neformální, že jako interně nabídnou svým pracovníkům stejný režim přenositelnosti práv, že bude takové dobrovolné a je tu riziko zavedení diskriminace mezi těmi, kteří e, mají e, tedy tuto přenositelnost díky své mobilitě a těmi, kteří e, jsou mobilní pouze uvnitř příslušného státu. Myslím si, že toto je téma, které naši následovníci budou muset sledovat, abychom, ten připomně to téma není zcela uzavřené. Chcete, paní zpravodajko, něco k tomu dodat, nebo už tady bylo všechno řečeno? Ne, já si myslím, že opravdu řada lidí intenzivně přispěla k tomu, že jsme došli k dohodě. A Evropská komise v uplynulém týdnu opravdu odvedla obrovský kus práce na vypracování kompromisních návrhů, takže chci opravdu velice poděkovat Evropské komisi. Také jsem vzala na vědomí eh, výměnu e-mailů mezi členy Evropského parlamentu a zástupci německého stále zastoupení. Co mě poněkud frustrovalo, bylo to, že zpravodajka o tomto problému nebyla informována přímo. A také e, předsedkyně výboru nebyla informována. A já si myslím, že tak to bychom spolu neměli zacházet. Myslím, paní předsedkyně, že by přece jenom bylo dobré, abyste si o tom ještě promluvila. Stála zastoupení členských států, jiných členských států, naopak byly velice aktivní k, při dosahování dohody, takže já jim chci velice poděkovat. Ty, kterých se to týká, vědí určitě, o koho jde. Paní předsedkyně, náš tým byl takový, že mohl odvést opravdu hodně práce. Děkuji tedy také kolegyním a kolegům. Opravdu se nám spolupracovalo velmi dobře a když panuje vzájemná důvěra můžete také společně něčeho dosáhnout a také například prostřednictvím e-mailů eh, nebo z e-mailové korespondence klidně můžete ještě něco přeposlat eh, zpravodajce a myslím, že to také přispělo k tomu, že jsme zde vystupovali silně a jednotně. Takže já všem děkuji, kdo zde dnes jste. Merci beaucoup, madame la rapporteure. Dobrá, děkuji paní zpravodajko. Teď ehm, ehm, jsme v mimořádném situaci oproti obvyklé praxi, protože se jedná o druhé čtení, takže budeme hlasovat eh, ve výboru eh, MPL 9. prosince, to bude za pár dní, a potom formálně napíšu radě a data po kontrole ze strany právníků, lingvistů a podobně. Nám předá e, stanovisko rady kolem polov, kolem e, únorové plenárky, takže návrh doporučení ve druhém čtení bychom mohli přijmout a na, a předložit to v dubnu, takže opravdu do poslední chvíle na tom budeme pracovat. A když jsem přišla vlastně do funkce, tak eh, tady to téma už bylo rozpracované. Takže nyní přistoupíme k bodu 11 a já dám slovo na téma zaměstnanost a sociální aspekty v přehledu ročního růstu za rok 2014 našemu zpravodaji Sergio Guterresu Prietovi, aby prezentoval svůj návrh zprávy. Prosím, máte slovo. Sí, gracias, presidenta. Este es el tercer informe que realizamos dentro del. Eh, děkuji, jde o třetí zprávu, kterou jsme udělali v rámci evropského semestru. Ta druhá zpráva byla zpráva výboru Ekon a nebylo to dostačující, nevěnovali se tolik sociálním aspektům a makroekonomickému dopadu evropského semestru a proto je důležité, abychom měli i tuto zprávu, kterou máme nyní před sebou. Já bych rád začal jednou věcí, která je velmi důležitá a to je konsenzus a dialog dialog, protože si potřebujeme eh, podělit o názorech na současnou realitu v Evropě, kde panují nerovnováhy. A to platí pro část populace, pro různé části Evropské unie. Pak tady máme konsenzus, a to z toho důvodu, že jsem přesvědčen, že Eh, předtím, než eh, členské státy začnou se svými reformními programy, tak musíme vyslat silný signál jak komisi, tak a radě, eh, abychom stanovili určité milníky. Už jsme o tom hovořili v mnoha, mnoha předchozích zprávách a nebylo to začleněno do politik na národní úrovni v těch programech reform. Tato zpráva byla vypracována jednak protože chceme říci, že nemůžeme usnout na Vavřínech. Máme každoroční průzkum, který provádí komise a velká část je zaměřena na zdůraznění eh, pozitivních makroekonomických údajů, které hovoří o obnově, ale v našem výboru se musíme zastávat tvorby pracovních míst. Musíme uvést, že každý pátý mladý člověk v Evropě je nezaměstnaný, a to další rok. A jsou tady sociální nerovnosti, eh, nárůst chudoby a členské státy EU potřebují silné politiky tak, aby skutečně eh, změnili tu situaci. Aby eh, řešili otázky, které nám leží na srdci. Takže, jak už jsem řekla, nesmíme usnout na vavřínech. Eh, musíme neustále hovořit o tom, že sociální krize nadále probíhá. A kromě toho si myslím, že je třeba eh, přispět ještě dalšími věcmi, když už hovoříme o evropském semestru. Podívejme se na některé otázky, které považujeme za nejvíce klíčové. Eh, jde o některé myšlenky, které jsme už uvedli v předchozích zprávách. Zaprvé jde o význam sociálních indikátorů tyto ukazatele jsou novým nástrojem v evropském semestru, ale nepředstavují povinný nástroj. A ani nedostály očekávání, které jsme v nich kládali eh, jakožto výbor. Myslím si, že potřebujeme eh, plně analyzovat sociální aspekty a je zapotřebí zkoumat reálný dopad eh, makroekonomických politik na zaměstnanost a na sociální aspekty. Mm, argumentovali jsme tím, že bychom měli mít euroskupinu pro sociální věci a pro eh, pracovní místa, tak aby obě dvě složky byly zkoumány společně, abychom mohli pokročit ku předu. Domníváme se, že je důležité abychom v konkurenceschopnosti eh, vycházeli z produktivity, ze strategie 2020. A myslíme si, že toho můžeme udělat mnohem více, než se dělá. Máme tady oblast vzdělání. Dokonce i včera eh, jsme hovořili o výsledcích a zjištěních zprávy eh, PISA. A je naprosto zjevné, že musíme přidat, aby nedošlo k fiskálním dopadům v oblasti e, vzdělání. A vzdělání je jeden z klíčových pilířů. Měli bychom tvrdě pracovat také na tvorbě pracovních míst, ale nejde o to, aby to, byla jaká, aby to byly jakákoliv pracovní místa. E, my konzistentně v tomto výboru, například ve zprávě De La Fontaine a v dalších, hovoříme o tom, že ať už bude provedena jakákoliv reforma pracovního trhu, tak musí být eh, inteligentní, musí zajistit kvalitní pracovní místa, musí být eh, prostě dobrá reforma, tak abychom bojovali proti chudobě v Evropě. A konečně hovoříme v této zprávě, že je důležité zvýšit naše úsilí jak na národní, tak na evropské úrovni, abychom bojovali proti nezaměstnanosti mladých. Ehm, ten přeskum víceletého finančního rámce v polovní období je dobrou příležitostí k tomu, abychom tak udělali a zamysleli se nad tím, zda těch 6 miliard, eh, které jsme vyčlenili na eh, záruku zaměstnanosti mladých lidí, zda to je dostačující. My jsme požadovali větší částku. Dále bychom měli ověřit ehm, upravit eh, náš způsob myšlení s tím, jak to funguje v Mezinárodní organizaci práce ILO posledních letech jsme se hodně zaměřovali na veřejný dluh, na státní dluh. A to je samozřejmě v pořádku se tím zabývat. Ale pak tady máme další problém, a to jsou soukromé dluhy, které eh, dopadají jak na domácnosti, tak na malé a střední podniky. A je důležité se zamyslet nad restrukturalizací tohoto dluhu. Eh, apelujeme na to, aby se našla řešení, tak aby malé a střední podniky mohly dostávat půjčky, stejně tak jako rodiny, protože to představuje eh, důležitou složku řešení a mm, východu z krize, tak abychom se vrátili opět k hospodářskému růstu. Myslím si že tady, že tato zpráva je průřezovou zprávou, která se zabývá veškerými klíčovými, klíčovými otázkami, které jsou pro nás jako výbor důležité všechny otázky, které neustále v výboru MPL zdůrazňujeme a snažíme se najít konsensus tak, abychom mohli vyslat jednak jasný, ale také silný signál. Tak, aby to eh, bylo také v souladu s vnitrostátními reformními programy. Et Marie Cornelissen. Mais avant, je voudrais... Eh, tedy, než dám slovo dalším dvěma řečníkům, tak si dovolím jednu připomínku. Všechno, co tady před, eh, navrhuje, je naprosto zásadní a je to v souladu s celou řadou našich představ. Ale já jako předsedkyně tohoto výboru mám tedy jeden záměr a sice držet se reality a od ideálu se přiblížit k realitě. A na této cestě je ta realita otázkou naší konfrontace s ostatními institucemi. Takže naše diskuse tady to je každoroční Eh, hodnocení růstu, jak to předložila komise. A já si myslím, že ta činnost, do které jsme se pustili, spočívá v tom, že se vyjde z toho ročního hodno přehledu a, a žádat o to, co je žádoucí a doplnit to tam. Abychom to celé přepisovali, abychom si dělali radost a zastupovali Evropskou komisi, no tak to bychom napřed měli posoudit, jak z této pozice vyjít směrem na cestu spolurozhodování, což je konstantní postup, který hájíme ve výboru i v parlamentu v této oblasti. Takže tady, myslím, musíme dávat pozor na to, jak ty návrhy formulujeme a možná také si říci, co chceme v tom přehledu změnit. To téma je velmi široké, s pozměňovacími návrhy v rekordním čase, který na to máme musíme eh, se dohodnout, jak to upravit. Takže nyní Veronika Lopé Fontaně, potom další a další se hlásí a to bude všechno. Tak, děkuji. El primer punto creo que ser la queja por el poco tiempo. Co se týče toho prvního bodu, tak eh, Bohužel máme málo času, zpráva není přeložená, přeložená asi ani nebude, takže musíme pracovat s anglickým zněním té zprávy. A na pozměňovací návrhy už máme čas jenom do úterý. Když to srovnáme s lhutami výboru Ekon, tak ti si na to nechali opravdu mnohem více času. Mají celé vánoční prázdniny na to, aby vypracovali pozměňovací návrhy. Zpráva které Guterese Prieta je velice rozsáhlá a je opravdu těžké nyní reagovat na její jednotlivé body. Ale EPP samozřejmě se chce dohodnout, nicméně jsou některé body, kde máme jiný názor, ale jistě budeme schopni No, konec dospět ke společnému výsledku. Jedno z témat, o kterém hovořil zpravodaj, které mohu podpořit, je otázka demokratické legitimity. To už jsme zmiňovali dříve, otázka chudoby, navýšení rozpočtu pro iniciativu pro zaměstnanost mládeže a všechny věci souvisejí s chudobou, nezaměstnaností mladých lidí, nezaměstnaností žen a jiných znevýhodněných skupin. To je něco, kde ještě musíme najít řešení, musíme na tom opravdu dále pracovat, aby se situace zlepšila. Protože momentálně jsme opravdu nahoně vzdáleni optimálnímu stavu. Pohlížím na problematiku trochu jinak než paní předsedkyně. Ten návrh, který jsme obdrželi od komise podle názoru, našeho názoru jde správným směrem, nicméně existují témata, která musíme dále prohloubit, propracovat, například reforma pracovních trhů, úvěry pro malé a střední podniky, to je nesmírně důležité téma, a boj proti nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení. To jsou všechno témata, která ještě musíme s panem Gutierrezem probrat. Také otázky daňové konsolidace. Moje frakce se domnívá, že to je důležité téma. A už se rýsují první výsledky. Vidíme to také ve Španělsku, kde byla velice komplikovaná situace, teď se pomalu zlepšuje. a myslíme si, že je třeba na tom více pracovat. Větší flexibilita. To nedávno zmínil také komisař Ren. Situace se má změnit a už se také mění na základě vyvíjeného úsilí. A co se týče politiky růstu a zaměstnanosti, tak i ta může získat větší prostor ale samozřejmě vždy ruku v ruce s konsolidací, která je základem našeho růstu. To je, myslím, ten přístup, který budeme v EPP sledovat a tak to už jsme se vyjádřili u té minulé zprávy. Daňová konsolidace ano, ale s možností flexibility. A ve zprávě pana Gitereze tam jsem přece jenom viděla určitou kritiku politiky předchozích let, předchozích dvou nebo tří let. A musím říct, že zde jeho názor nezdílím. Myslím si, že jsme opravdu dosáhli skutečných výsledků, dosahujeme jich. Budeme ale úzce spolupracovat tak, aby nakonec vznikla zpráva, která získá obecnou podporu. Děkuji. Marie Cornelison. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji a za eh, dobrou zprávu zpravodají. Já si myslím, že ten obsah jde opravdu správným směrem. Je to trochu depresivní, že to vypadá trochu podobně jako zpráva, kterou jsem vypracovala já v roce 2012, kterou dělala také na začátku roku paní Fontanie, což v podstatě ukazuje to, že komise a rada nás jednoduše ignorují. Možná, že by bylo dobré se podrobněji zabývat procesem. Už jsme měli šest zpráv z vlastní iniciativy až do posud. Tato bude sedma a bude mít osmou zprávu, kterou vypracováváme. Jsou to zprávy z vlastní iniciativy a vypadá to, že to k ničemu nevede. Jednoduše nás úplně ignorují. Co se týče těch posledních několika zpráv, tak se snažíme poukázat na to, že máme hledat možnosti v rámci interinstitucionálních dohod mezi parlamentem, radou a komisí, tak aby eh, došlo k úplnému demokratickému zapojení. A k tomu možná bude zapotřebí některých změn. Ale bez takovýchto změn přesto všechno tady je prostor pro to, abychom něco udělali. A já stále nechápu, proč EPP nechce mm, toto podpořit. Proč nechcete e, za, podpořit zapojení parlamentu do těchto věcí, demokratické zapojení parlamentu? Možná, že bychom si o tom mohli promluvit ještě, než přejdeme k hlasování. Dále plně podporujeme ty připomínky k tomu, e, těm výsledkům v sociální oblasti social scoreboards. Eh, SAD eh, to v minulosti nepodpořil, to jsme opět nepochopili. Možná, že bychom mohli najít nějaké změní, které bude přijatelné pro většinu, protože podle mě je to zásadní aby eh, pokud už máme takovéto výsledky, to srovnání, ten social scoreboard, tak aby to skutečně vedlo k nějakým výsledkům. Protože máme stále více statistik, které ukazují, jak je situace špatná, ale to my víme, je zapotřebí s tím něco dělat. Eh, závěrem, eh, myslím si, že by chom měli vítat šetření, které se týká přebytku v Německu ale měli bychom se kriticky stavět k připomínkám pana Barosa, který okamžitě reagoval na to ano, ale pokud to má škodlivý e, účinek, tak to nebude v pořádku pro Německo. A tady tímto podkopáváme e, rovný přístup k členským státům a také rovnováhu, protože o co tady šlo, je to, že v rámci evropské ekonomiky eh, se e, může dosáhnout rovnováhy a přebytky a deficity mohou být pro takovouto rovnováhu stejně škodlivé. Doufám, že tedy e, ostatní podpoří také pozměňovací návrh tohoto znění, tohoto typu. Děkuji, Marian Harkin. Já se omlouvám, my jsme právě diskutovali o německých přebytcích. Omlouvám se. Já děkuji eh, panu zpravodaji za zprávu. Já nebudu zacházet do velkých podrobností. Já si myslím, že jsou tady velmi dobré myšlenky, zejména hm, financování a to, že se to spustí v roce 2014, že se tím uleví některým ekonomikám a pak ještě ke kvalitním pracovním místem, místům. A tady chci říct, že s vámi souhlasím, ale je třeba si uvědomit, že eh, někdy eh, lidé chtějí pracovat na částečný úvazek. A není na tom nic špatného. Existují různé typy práce na částečný úvazek a my bychom měli velmi eh, jasně uvést, o čem tady hovoříme. Takže je nutné, aby ty pojmy, které používám, byly jasné, abychom se vyjadřovali jasně. Eh, pak eh, ten systém, ta systematická prognoza komise pro růst, eh, to je něco, o čem jsme hovořili mnohokrát, je stejně jako ostatní a je skutečně třeba najít přesnější způsob prognóz. Pak jsem naslouchala tomu, co řekla Madame Fontaine, kdy hovořila o Španělsku a o tom, jaký dopad má fiskální konsolidace, jak to funguje. Já nemám tyto zkušenosti, ale myslím si, že podíváme-li se na Mezinárodní měnový fond, tak Myslíme si, že oni fungují zacílení, jsou tam větší niance. Protože jde o procyklický proces, takže tady skutečně hrozí riziko deflace a rostoucích nerovnovách. A já si nemyslím, že může někdo popírat to, že by se to dělo. Nejde tedy pouze o fiskální konsolidaci a říct si, OK, to je dobrá věc a všechno ostatně je špatné, a vím, že vy sám eh, ve své vlastní zprávě hovoříte o tom, že potřebujeme mít flexibilitu, ale já si myslím, že potřebujeme ještě další věci. Paní předsedkyně se eh, podívala na nad eh, AGS. Já si myslím, že ta rada je dobrá, protože ať už dojdeme k jakémukoliv závěru, tak eh, musíme být realističtí, tak abychom měli skutečně vliv na něco, místo abychom si řekli, eh, ok, naše zpráva je dobrá, jsme s ní spokojeni, ale musíme být realističtí. Eh, je nutné, aby lidé, kteří pro nás hlasují, tak aby viděli, že opravdu se vyjadřujeme k věcem, které se dějí. Uh, Děkuji, Edith Edith Bauer. Já bych ráda přispěla k této diskuzi, velmi stručně. Asi před 20 minuty vyšel, vyšla zpráva Eurostatu, byly tam nové odhady a nová studie na téma chudoby a titul zní v roce 2012 čtvrtina populace eh, byla ohrožena rizikou chudoby a sociální založení sociální začlenění, vy, vyčlenění, pardon, a týkala se to 125 milionů obyvatel, což je obrovské číslo. A je třeba si uvědomit, že to původní číslo bylo 80 milionů, když jsme eh, spustili strategii 2020. Mám tady pocit, že opravdu je třeba brát eh, tuto záležitost vážně. A to vážněji než do posud. Ráda bych ocenila pana zpravodaje, jeho stanovisku, pokud jde o zadlužení populace. Já si myslím, že to také je problém, který stále podceňujeme. Merci. Děkuji. Hlásí se někdo další o slovo? Už nevidím. Chce komise vystoupit? Nikoli? Nikoli. Dobrá, takže zpravodaj. En primer lugar, muchas gracias a todos por las Děkuji, já začnu tím. Eh, začnu tím, že poděkuji všem za jejich připomínky, děkuji za to, v jakém tónu jste hovořili. A já si myslím, že je naprosto zjevné, že v současném klimatu Evropské unie potřebujeme něco změnit a zapojit se do eh, těchto změn. Já souhlasím s paní López Fontaní v otázce fiskální konsolidace je pravda, že to sebou neslo určité makroekonomické benefity, nicméně ta pozitivní stránka eh, věci byla vyvážena negativními aspekty. Jde například o flexibilitu v rámci fiskální konsolidace, eh, tak jak se začalo v loňském roce, to je jako dobrý, dobrý začátek. Ehm, nespochybnuju potřebu snížit deficit, ale otázka je, jak rychle to budeme dělat. A ta druhá strana, obrácená strana mince, druhá strana mince je to, že potřebujeme spustit růst a vytvořit pracovní místa. Komise ve, svém e, ročním, e, ve své roční analýze růstu hovoří o rozdílech, které vyplynuly z fiskální konsolidace. A je důležité, abychom umožnili flexibilitu, aby tento proces se stal flexibilním. Například podíváme se na Španělsko. Tak tam se nám podařilo najít opatření, která podpoří zaměstnanost. Zaměstnanost již byla zničena, narušena právě krizí. A souhlasím také s paní Cornelison a Harkin, které uvedly, že potřebujeme zajistit demokratickou účast. A to platí pro nás v Evropském parlamentu, ale platí to stejně tak pro národní parlamenty zapojení politiků, členů parlamentu, sociálních aktérů, protože tady je um, rozdíl mezi občany, nebo taková mezera mezi občany a členy parlamentu a mezi těmi, kteří rozhodují mezi vládou. A je to škoda. Ehm, v minulém semestru mnoho členských států vůbec se neprojednávalo své národní reformní programy a své programy na stabilitu. Nediskutovali to ani s nevládními organizacemi, ani národní parlamenty tak neučinili. A já si myslím, že to není v pořádku a že bychom e, to měli napravit. Je to součástí naší odpovědnosti. E, pak otázka obchodního přebytku nebo přebytku obchodní bilance Německa tak eh, je zapotřebí se podívat na eh, to, jaké dopady to může mít na domácí poptávku a tím pádem také na eh, tvorbu pracovních míst v Evropě a tady musíme postupovat inteligentně a zaměřit se také na kvalitu pracovních míst. Je jasné, že to má své dopady a já vůbec nejsem proti pracovním úvazkům na částečný úvazek, ale to, co se děje v mnoha částích Evropy, a platí to zejména pro jich, je, že eh, smlouvy eh, na částečný pracovní úvazek se v podstatě eh, stávají povinnou variantou. Není to něco dobrovolného. A některé nevládní organizace k tomu uvádějí, že ty smlouvy na částečný pracovní úvazek nyní nahrazují plný pracovní úvazek, protože to sebou nese nižší pracovní náklady. Nicméně e, v praxi to funguje tak, že e, lidé mají smlouvy na částečný pracovní úvazek, ale reálně pracují e, jako kdyby měli plný pracovní úvazek. A to představuje právní mezeru, mezeru v legislativě, kterou je třeba vyřešit. Dále je třeba si uvědomit a pochopit, že v některých oblastech je ta, pro ten procentní podíl eh, úvazků, které jsou částečné mnohem nižší než v jiných částech Evropy. Nechceme, eh, nepřejeme si žádný, žádný extrém. Je třeba mít na zřeteli celkový obrázek. Eh, závěrem ještě jednou bych rád poděkoval všem za příspěvky. Zaznělo tady, že nemáme moc času, ale přesto všechno můžeme odvést dobrou práci. V každém případě nás čeká hodně dialogu, i když na nás časí, tlačí čas. A paní Cornelie řekla, že je to poslední příležitost eh, se ozvat jako parlament v tomto složení. A čím více budeme držet při sobě, tím lépe. Výborně. Takže i přes vaše požadavky nebudeme měnit datum pro předložení pozměňovacích návrhů a bude to 10. prosince v poledne. Eh, projednáme je 17. prosince 20, eh, eh, a hlasovat se bude 23. ledna. Připomínám, že Evropský parlamentní týden bude probíhat stejný týden, protože to bude 21. a 2. a 3. Eh, někdy se bude, budou probíhat jednání s národními parlamenty. Tedy tím jsme skončili tento B bod a nyní se vrátíme v čase a dáme si bod čtyři, kde musíme projednat výsledky trialogu, který se konal 20. Eh, 7. listopadu s radou o, o uspořádání šetření formou sondáže o pracovní síle ve společenství. Takže dávám slovo zpravodajce Taťáně Stanocké. Děkuji, paní předsedkyně. And I have to excuse, ask for excuses because... Uh, eh, já se omlouvám, došlo tady k nedorozumění. Eh, při naprogramování. Já jsem měla být zároveň ve třech výborech, pak probíhalo ještě koordinač, jsem setkání koordinátorů dnes dopoledne, takže se omlouvám. Pokud jde o tuto zprávu a o trialog, tak v první řadě bych chtěla poděkovat naší paní předsedkyni za vedení tohoto trialogu. A doufám, že to přispěje eh, k této dohodě. A děkuji také veškerým zaměstnancům a všem ve výboru. Jedna důležitá věc k této dohodě mezi radou na jedné straně a pak tady máme na druhé straně text návrhu komise a pak tady máme také stanovisko parlamentu. Jde o ty ad hoc moduly v rámci tohoto šetření, do sondáže. A původní návrh komise byl takový, abychom to vyřešili aktiv přenesené pravomoci. Ehm, parlament eh, toto stanovisko schválil, my jsme k tomu neměli žádné pozměňovací návrhy. Je to součást ehm, mm, práce na změně tohoto nařízení. Nicméně Rada přišla s návrhem, abychom použili prováděcí akty a jednali tímto způsobem. Jde o to, že komise, která má stanovit ukazatele pro takovýto ad hoc průzkum, do toho nebude mít co mluvit. To znamená, členské státy nebudou mít příležitost eh, vznést námitky, vše přijde ze strany komise prostřednictvím aktu přenesené pravomoci. A týká se to všech proměných tohoto průzkumu. Během dialogu bylo stanovisko parlamentu takové, že jsme trvali na aktech přenesené pravomoci, které dávají možnost zasáhnout i parlamentu. V případě tohoto ad hoc průzkumu. Zejména protože tyto, tyto moduly jsou politické, mají politický obsah. Například ten poslední modul se týkal nezaměstnanosti mladých, Další v roce 2014 eh, bude na téma eh, zaměstnanosti migrantů, pak eh, další téma rekvalifikace a tak dále. Podle posledních informací, které mám z rady, tak rada přistoupí na kompromisní návrh Chtějí, aby komise přeskoumala Bude to vytvořeno zástupci členských států a komise to přeskoumá a mělo by zde být právo definovat seznam proměných. A všechny ostatní parametry budou řešeny aktiv přenesené pravomoci. Takže to bude v kompetenci komise. Pokud je ty ad hoc moduly. Pro ty, kteří se trialogu účastní, tak 17. prosince proběhne druhý trialog. Stále ještě jsme nedostali od rady písemný návrh obsahující zmíněný kompromis, ale eh, ještě ho budeme muset přeskoumat, že dostaneme a pak musíme být připraveni na trialog. Děkuji za tuto vyčerpávající zprávu o našich jednáních, eh, které popisuje krásy jednání mezi institucemi a vedla nás k napsání dopisu o ambicích Evropského parlamentu. Hlásí se někdo o slovo? Není tomu tak? Dobrá, takže já vám přeji mnoho úspěchu v dalším trialogu, který, jak jste říkala, se bude konat 17. prosince. A takže tím jsme skončili tento bod a dostáváme se k bodu 12, kde projednáme legislativní návrh o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti. Je to zpráva, jimž zpravodajem je pan Frederik Darden a já mu dávám slovo, aby nám něco řekl o kompromisních návrzích a omlouvám se mu, přenechám předsednictví naší dvojence Edith Bauer. Děkuji paní předsedkyně. Tak možná počkám, až proběhne výměna na postu předsedajícího a nyní pár slov ohledně kompromisu v souvislosti s posílenou spoluprací mezi veřejnými službami zaměstnanosti. Já se nebudu vracet k té podstatě celého návrhu, o tom jsme už hovořili několikrát tady ve výboru, budu tedy pouze hovořit o kompromisech. Máme 17 předložených kompromisů, možná ještě i 18. přibude a ty by měly pokrýt většinu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Takže ještě budeme v kontaktu, abychom doladili vypracování těch kompromisů. Já nebudu zmiňovat všechny, ale zmíním se o čtyřech tématech. Takže první téma, a to se týká kompromisů E a N, a které se týkají problematiky zastoupení Eh, podnárodních úrovní v oblasti zaměstnanosti. Takže systémem zastoupení se navrhuje řešení a to při zachování jediného hlasování za každý členský stát v radě mm, této sítě. To je jedna věc. Inspirovali jsme se tím, co proběhlo v jiném kontextu, a to je takzvaná Youth Initiative. Druhé téma to je kompromis M, ten se týká spolupráce sítě s jinými zapojen, subjekty zapojenými do politiky zaměstnanosti. A tady je jasné, že ta spolupráce je nutná a užitečná s celou řadou partnerů, proto je tady vyjmenováváme v kompromisním návrhu, klademe důraz na skutečnost, že tato spolupráce musí být z iniciativy samotné sítě na základě řešených témat. Dále, třetí věc, o které chci hovořit, to je kompromisní návrh O, to se týká aktů přenesené pravomoci, o tom jsme hovořili, abychom si řekli, jak až lze delegovat a komu. Jedna důležitá věc podle mého názoru je ta, že tady parlament ztrácí vliv na celý proces. Takže tu máme kompromisní návrh, v němž Některá poslání sítě budou řešena aktiv pra- přenesené pravomoci komisí a ostatní budou na zodpovědnosti sítě. Domnívám se, že rada a budeme o tom jednat během trialogu, že rada je spíš pro prováděcí e, nařízení, spíš, e, ale nebudeme předjímat Eh, každopádně bychom si přáli, aby tady zůstal prostor pro roli parlamentu. A další téma, které zatím není v tom dokumentu o kompromisních návrzích, to se týká povinného nebo nepovinného charakteru účasti v síti eh, veřejných služeb zaměstnanosti jednotlivých členských zemích. Po přečtení návrhu komise jsem viděl, že tam podle té by to bylo povinné a dobrovolná účast by nepřicházela v úvahu, ale zdá se, že v radě je e, z nálada jiná, takže já navrhuji, e, abych předložil pozně, kompromisní pozměňovací návrh, který by vyšel z pozměňovacího návrhu 44 a v němž bychom řekli, že veřejné služby zaměstnanosti jmenované nebo určené každým členským státem, to znamená, že každý členský stát je povinně jakoby zastoupen kolem stolu. Takže to je pár věcí, na které jsem chtěl upozornit. Děkuji za pozornost. Thank you. We have two... Děkuji. Máme přihlášené dva členy do diskuse pan Becker a pan Benion. Pane Becker máte slovo, je mi potěšením. Thank you. Uh, danke, liebe Vorsitzende. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pro mě je to také obrovská čest mluvit, když vy předsedáte. Já bych se pokusil také být stručný. Opět zdůraznuji obrovskou hodnotu spolupráce se spravodajem vždy na naprosto profesionální úrovni, vždy se drží tématu, nicméně jsou zde dvě věci, s nimiž nejsem šťasten. A proto vás žádám o pochopení, když u kompromisu N jako Nora chci ještě jednou dát k diskusi to, že v celé Evropské unii v institucionální oblasti tomu je tak, že je v každém tom orgánu zastoupen vždy jeden člen a jeden zástupce toho státu. A tak, jak je to formulováno zde, by to nabralo takovou dosti neříditelnou dimenzi. Já mám zde na mysli země, které mají Eh, tuto oblast spravovanou na různých regionálních úrovních. A mohli by potom vysílat různé zaměstnance. A to by kvalitu obecně nezvedlo. Proto bych rád apeloval na to, abychom tuto záležitost ještě zvážili, aby opravdu zde byl jeden jediný zástupce členského státu a potom jeho náhradník, což by byla naprosto efektivní metoda. Kdyby tomu tak nebylo, tak bychom tu efektivitu ztratili. A další věc, měli bychom zvážit to, že inspektoráty práce mají nesmírně významnou roli v politice zaměstnanosti, ale není to v politice pracovního trhu, ale při boji proti nezaměstnanosti. Takže i účast těchto inspektorátů v této oblasti, kde vlastně nemají žádné kompetence a nemají tam ani žádné know-how a dovednosti, eh, myslím, není hodné doporučit a proto si myslím, že bychom je zde neměli zapojovat. A třetí téma právě zmínil pan Darden. Otázka povinné či nepovinné účasti. Já podporuji návrh pana zpravodaje, a to stoprocentně. Děkuji. Mr. Benion, you have the floor. Děkuji, pan Benion má slovo. Uh, yes, uh, thank you. First, I'd like... Mm, děkuji, já bych nejdříve rád poděkoval panu zpravodaji za práci na eh, tomto tématu. Nebylo to až tak kontroverzní. Já si myslím, že u většiny se nám podaří dosáhnout kompromisu. Kompromis M, ten je pro nás trochu problematický, ten problém je okrajový. Místo occasional bychom tam měli měli raději slovo regular. To neznamená, že to je příliš často, ale že to je pravidelné, že to není ad hoc. Dále používání zástupců eh, zaměstnanců místo spojmu sociální partneři, tak to nás také trochu znepokuje, protože nejde vždy o ten eh, příslušný orgán, zejména v případě eh, menších podniků, tak velmi často jsou proti, nebo velmi často tam nejsou ty sociální partneři. Ale to jsou při, pouze okrajové připomínky, ale v Ičku máme podstatnou věc. Social dumping, sociální dumping bychom neměli mít v legislativním textu, protože to nemáme nikde definováno. A vlastně bychom takto vytvářeli povinnost pro sí, která by musela tuto věc dodržet. A v ostatních textech s pojmem sociální dumping problém nemáme, ale v legislativ, legislativním textu ano pokud nebudeme mít jasnou, obecně přijatou definici. A pak Q, nemyslíme si, že to je nutné, protože podle mne tady opakujeme článek 3.1a, ale myslím si, že eh, se nám podaří dosáhnout kompromisu. Děkuji. Thank you. And now I would like to give the floor to the commission. Děkuji. Nyní komise, pokud si přeje se vyjádřit. Není tomu tak. Pan Darden, chcete zareagovat? Aj plezír. S radostí. Takže k tomu, co říkal pan Becker. U kompromisu N s tím rizikem, že by bylo příliš mnoho náhradníků a bylo by to e, eh, neřiditelné, tak e, já jsem Eh, ochoten přistoupit na ten jeho názor s tím, že tedy musíme najít nějaké znění, které by bylo odpovídající, protože asi by se měl omezit počet náhradníků. Jeden by možná sice stačil, ale je to takové krátké. Ale myslím si, že ten nebo těch pár náhradníků by mělo mít možnost účastnit se diskuse a ne jenom, aby jaksi zastupovali nepřítomné, tak aby mohli tedy sledovat celý ten proces a, a, a byli v obraze. To si myslím, že je důležité. A co se týče inspektorátu práce, což je ten druhý bod, který jste zmínil, eh, po úvaze s vámi souhlasím. Inspektorát práce by se neměl zapojit do sítě jako takový. Je to pravda. Oni mohou přispět v určitých okamžicích k nějaké úvaze, kterou veřejné služby zaměstnanosti povedou. A mohou tedy občas být eh, konzultovanou skupinou v rámci jednorázové spolupráce na to či ono téma, ale ne, aby byli Eh, jaksi pevnou součástí sítě. Na toto téma si myslím, že tedy můžeme dosáhnout kom- koncenzu nebo kompromisu. A děkuji vám za podporu toho povinného charakteru, to si myslím, že je důležité. Co se týče pozvánek, poznámek pana Beniona, ohledně kompromisu M, podstatě s vámi souhlasím, že příležitostně není správné slovo. Je důležité, aby to bylo z iniciativy sítě. A jestli tam máme psát pravidelně, nebo se obejdeme bez obou těch slov, že tam nebude ani pravidelně, ani příležitostně, ale prostě z iniciativy, pokaždé, když je to potřeba. Já si myslím, že to bude potřeba pravidelně, ale abychom nezabředli eh, do formalismu. Tak tolik, co se týče kompromisu M a co se týče aspektu zástupců pracujících anebo sociálních partnerů, ten návrh nebyl můj, já jsem byl připraven ji akceptovat, ale můžeme si o tom promluvit, abychom se si třeba nezablokovali určité situace, kdy zástupci pracujících eh, prostě, aby tam mohli být dítě. Ovšem, co se týče kompromisu I, já si myslím, že je důležité v tomto dokumentu, který má za cíl boj s nezaměstnaností a, a týká se platformy veřejných služeb zaměstnanosti, jejichž účelem je boj s nezaměstnaností, eh, uvádět sociální dumping. Ono neexistuje Eh, jasná definice tohoto pojmu není. Eh, ovšem často se to vrací, je to důvodem nezaměstnanosti v některých oblastech, takže upozornit na sociální dumping mi připadá pozitivní a nutné. Můžeme si o tom možná promluvit, ale domnívám se, že je dobré tam ten pojem v textu ponechat. Takže tolik z mé strany. Myslím, že jsem takto odpověděl na všechny reakce obou kolegů. Ale ještě máme pár dní na to, abychom to všechno doladili, myslím, až do pondělka. Uh, Děkuji, chtěla bych připomenout, že ve výboru Empl bude hlasování v pondělí, eh, jak bylo řečeno, a na plenárce nejspíš to bude na programu v březnu nebo v dubnu. A nyní se dostáváme k bodu 13. To je, tam je zpravodajem zase pan Prieto. Vy dnes tedy máte svůj den, pane kolego, a prosím, máte slovo. Gracias por lo del día. Bueno, soy... Děkuji, že říkáte, že mám dnes svůj den, svůj svátek. De los grupos por... Já toho využiji k několika poznámkám. Nejprve mi dovolte poděkovat ostatním členům naší pracovní skupiny, výboru. My jsme už pozněvací návrhy projednávali minulý týden, zjistili jsme, že panuje docela velký eh, konsenzus až na některé drobnosti a proto jsme tyto věci chtěli upravit v třech kompromisech, které jsme navrhli. Rád bych podtrhl, že dlouhodobé financování evropského hospodářství může znamenat Větší stabilitu může nás přivést na správnou cestu a pomoci nám napravit chyby z minulých let. Proto se domnívám, že ten přístup, který jsme zvolili ve výboru MPL, je správný. Dovolte mi poděkovat zdrojům za pozměňovací návrhy, které podali a za kompromisy, kterých jsme dosáhli. Děkuji jim také za to, že byli ochotní se pustit do kompromisu. Myslím, že nakonec vznikla dobrá zpráva, nebo dobré stanovisko, které pomůže výboru Ekon v tom posílit toto dlouhodobé financování, které má také zlepšit situaci v eurozóně. Takže děkuji všem, kdo se zapojili do této činnosti. Ehm, děkuji, já si myslím, že se nakonec dohodneme. Ta zpráva je podle mě dobrá, děkuji panu zpravodaji za jeho dobrou práci a skutečně kompromisy podpoříme. Ty kompromisní pozměňovací návrhy. Nevidím tady žádné problémy. Děkuji. Thank you. Somebody... Děkuji. Někdo další? Nikoliv. Uh, so I Ráda bych vám připomněla, že zasedání výboru bude v pondělí. Půjde o mimořádné zasedání ve Štrasburku a v Ekonu se bude hlasovat 20. Eh, ledna. U nás se bude hlasovat tady v pondělí ve Štrasburku. Eh, program plenárního zasedání eh, bude pravděpodobně zahrnovat tento bod únoru. Dostáváme se nyní k bodu 14 našeho pořadu jednání. Ráda bych vás informovala eh, stručně o stavu věcí. Eh, jde o volný pohyb pracovníků. Za současných podmínek je jednání mimořádně obtížné, velmi tvrdé. Někde máme pocit, že i porovnáme-li to s nařízením, tak eh, komise by chtěla, aby eh, došlo k zúžení oblasti působnosti, ale doufám, že budeme mít dost cíly na to, abychom ustáli naše stanovisko, což není snadné. Všichni, kteří se účastní, tak vědí, že to snadné není. Zatím se nám ještě nedostalo žádné zpětné vazby z rady. Nemáme tedy zpětnou vazbu k našim konkrétním návrhům. Například se to týká diskriminace eh, rezidentů nebo jmenování sociálních partnerů, jejich zapojení, um, Pak eh, kolektivní spory. Příští týden proběhne trialog a doufáme, že buď už 16. nebo 18. se nám tuto věc podaří uzavřít. Ale jednání, jak už jsem řekla, jsou velmi obtížná a probíhají pomalu. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Pan Sarkas? Sí, gracias, señora Bauer. Eh, solo para... Děkuji vám, paní Bauer. Já bych jenom rád připomenul, nebo takhle. Nejprve se chci omluvit, ale Kristensen má oficiální zasedání se svojí vládou, nemůže tedy zde tedy být, takže mi dovolte zprostředkovat hlavní myšlenky. My společně bojujeme za stejný cíl, ale rád bych zdůraznil, že pro sociální demokraty je nesmírně důležité jasně dát najevo, že zvláště v článku 4 nemůžeme připustit, aby se podkozvaly vnitrostátní tradice v kolektivním vyjednávání a podobně. Prostě Unie musí tyto smlouvy respektovat a sociální partneři jsou nezávislí. To tak musí zůstat a nesmí se zde zasahovat. Ani nějakými zadními vrátky se nesmí spochybnit nebo oslabit legitimita aktérů kolektivního vyjednávání. Co se týče referent a podpisových akcí, zde má každá země svoje vlastní tradice, vlastní struktury a organizace a ty musí zůstat zachovány. To je tedy ten článek 4. A potom v jednom z bodů odůvodnění je také něco, co v nás zbozuje obavy, protože tam objevuje prvek, který pro nás trochu mate, co se týče rozsahu působnosti směrnice. Jde o to, že musí být pokryti všichni pracovníci. Nesmí zde být žádné výjimky nebo možnosti toho, aby se z e, působnosti vyněly určité skupiny pracovníků prostřednictvím určitě jim způsobem nejasných formulací, které tam není jsou, což by mohlo vést k tomu, že to celé nakonec skončí i u soudního dvora. Takže to byla to dvě témata, která jsem chtěl zmínit. Děkuji. Jo, Mr. Benion. Pan Benion. Um, I'm just going to make, make just a couple of points of print. Mám několik eh, připomínek. Já jsem nebyl zapojen do eh, jednání, takže nevím, co se tam úplně dělo, nemám podrobnosti. Ale myslím si, že se musíme držet eh, té linie mm, volného pohybu z mm, pracovníků, zejména za účelem tedy práce. A to může mít dopady na vysílání pracovníků, k tomu se možná dostaneme příští týden v rámci jednání ve výboru rady. Myslím si, že existují oblasti, které jsou znepokojivé, kde to není u členských států úplně jasné, jaké, jaké jsou ty hranice mezi volným pohybem pracovníkům a mezi právy na Eh, benefity a bylo by dobré vyjasnit ty hranice, pokud tam panují nějaké pochybnosti. Tolik z mé strany a děkuji za slovo. Thank you. <clears throat> Paní předsedkyně, děkuji. Eh, stručná poznámka k eh, těma dvěma reakcím. K článku čtyři my jsme se samozřejmě snažili držet naší linie. Dělali jsme, co bylo v našich silách. A poučení z toho, tedy z tohoto jednání, je takové, že eh, v takovýchto případech, kdy se objeví rozdíly, které vyplývají eh, z různých právních systémů, z různých tradic, tak je, v takových případech je mimořádně důležité, aby tyto rozdíly byly předneseny také na úrovni rady. Pokud se rada dohodne a zástupci dotčených zemí se dohodnou, shodnou se na tom konkrétním textu, tak už je velmi obtížné eh, obhájit eh, opozici. Eh, dotaz předsednictví totiž zněl, proč Eh, se nic takového neřešilo na radě. Proč se nikdo s tímto neozval na radě? A s tím nelze než souhlasit. Nemělo by to být jenom na nás, není to jenom náš zájem, ale mělo by to být také v zájmu dotčených zemí. Pokud jde o problém, o kterém hovořil kolega Benjen, tak musím říci, že v případě této směrnice jde podstatě o směrnici o prosazování, která se týká stávající legislativy, stáv, legislativy stávajících nařízení v této dané oblasti a nespadá sem vysílání pracovníků. To je vyloučeno. Nespouštíme tím a ne, nevznikají tím žádná nová práva oblast působnosti zůstává stejný, takže žádné nové výhody z toho nevznikají. Dokonce by ta situace mohla být ještě jasnější, než je tomu v současnosti. Dobře, myslím, že jsme se dostali na úplný konec našeho pořadu jednání. Příští zasedání proběhne v pondělí 7.30 večer ve Štrasburku a následně 17. prosince bude další zasedání a bude to odpolední zasedání, pouze odpolední, což je poměrně neobvyklé. Děkuji všem za aktivní účast a přeji hezký víkend.